Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Měli bychom pokračovat v druhou části naší schůze pod výboru pro obranu. Máme ještě tři body na našem dnešním programu. A tak bychom měli se do toho pustit bez dalších odkladů. Jsem velmi ráda, že Dnes mohu uvést eh, náš následující bod, což jsou bezpečnostní výzvy v Pobaltí, militarizace Kaliningradské oblasti. Máme tady dnes tři význačné odborníky. Nejprve je mou velkou ctí tady eh, představit mého krajana Piotra Pachovského, který je eh, z ministerstva obrany Polska, má na starosti mezinárodní bezpečnost a po nejprve mé levici Tady mám našeho hosta z Litvy, z tamníž, tamního ministerstva národní obrany. Je to také úředník, který má na starosti mezinárodní vztahy a na mezinárodní bezpečnost a poté je tady ještě s námi Gabriel Bernier, z NATO. A budeme se dnes, aha, budeme se dnes bavit také o e, situaci na Ukrajině, budeme e, hovořit o zkušenostech různých e, oblastí státní zprávy, budeme hovořit také o armádě a o těch složkách, které jsou které jsou umístěny tady na oblasti východní Ukrajiny a v Kaliningradu. Víme, že e, ruská přítomnost tady e, představuje značné bezpečnostní e, hrozby, jednak také v arktické oblasti, potom také v té kaliningradské oblasti, kde jsou umístěny jaderné rakety, pravděpodobně, podle nedávných informací. Ale ty výzvy jsou samozřejmě spojené i s anexí Krymu, s invazí východní Ukrajiny a dále jsou to, je to také, jsou také operace ve východním středomoří a jinde. Kaliningrad je v tom všem velmi důležitý v této geopolitické hře. A proto je potřeba si uvědomovat, jak se tady situace vyvíjí. Já osobně pocházím z Gdaňsku. Mám tam rodinu. A pokud se vzpomenu na dobu před několika lety, kdy lidé hovořili o hrozbě militarizace a o tom, že se postupně vytrácí v tomto regionu, tak já eh, jsem ztrácela nějakou naději, že by si to mohli začít uvědomovat, ale teď dochází k novému vývoji. A teď bychom tedy o tom měli vést eh, dialog. Ten dialog se bude eh, odehrávat také mezi NATEM a Ruskem a já mám pocit, že pan Barnier se k tomuto tématu vyjádří. My musíme se snažit povědomí o těchto otázkách šířit a prohlubovat a musíme ty hrozby a výzvy jasně popsat a proto také tento bod máme našem programu. A já nejprve dávám slovo panu Pacholskému. Děkuji, paní předsedkyně. Pro mě potěšením tady moci prezentovat postoj Polského ministerstva obrany k situaci v Pobaltí. Na úvod bych chtěl vyjádřit eh, své poděkování za to, že toto téma je tady probíráno eh, v rámci práce vašeho výboru. A to proto, že jsem eh, přesvědčen o tom, že zhoršující se situace v Pobaltí souvisí s tou celkovou eh, situací v Evropě. Abych eh, možná nastínil trošku širší obrázek těch bezpečnostních hrozeb v Evropě předtím, než přejdu konkrétně k eh, oblasti po Baltí, tak bych se na úvod dovolil položit několik obecnějších otázek o ruském vedení a o jejich cílech, o jeho cílech, které chtějí dosáhnout. Přibližně v posledních deseti letech se ukázalo, že strategickým cílem Ruské federace v Evropě je podkopat bezpečnostní architekturu po eh, konci studené války a vybudovat eh, novou. A provádějí tady široké spektrum různých aktivit, které eh, mají ohrožovat tuto bezpečnostní architekturu. Já se o několika z nich zmíním. Je to neustálý odpor vůči rozšíření NATO na východ, zkoumání všech možných možností, jak rozvrátit kohezi eh, státu nebo spojenců eh, v tomto spojenectví. Stejně tak eh, je to prosazování svých zájmů v tom blízkém zahraničí Ruska, což se ukázalo také té nedávné invazi na Ukrajinu a anexi Krymu. Potom je to komplexní modernizace ruských vojenských eh, sil, včetně jaderných eh, zbraní a cvičení, která jsou uspořádána bez předešlého oznámení. A to tedy aspoň v určitých rysech nastěňuje ruskou strategii vůči západní Evropě. Je to eh, také ochota použít eh, sílu pro dosahování svých ambicí. Rusko si uznává, že se nemůže porovnávat eh, s tou vojenskou sílou NATO, tak má dostatečné bojové schopnosti pro to, aby mohlo vytvořit eh, regionální rovnováhu na svých hranicích, která bude v jeho prospěch. Protože sousední státy na to nejsou připravené. A Rusko se vyhýbá ale střetu eh, nebo použití síly a není žádný pochyb o tom, že Rusko nechce eh, použít eh, přímo vojenskou sílu na to, aby oslabilo Západ, jak se to ukázalo už několikrát. Také to zahrnuje velmi provokativní vojenské operace, které mají otestovat reakci spojenců a jednotlivých zemí. Nástroje, které Rusko má k dispozici, jsou integrovány. Pokrývá to vojenskou diplomaci, spravodajské služby, propagandu. Jsou to také kybernetické útoky a prosazování ekonomických zájmů. To dává Rusku velkou flexibilitu a schopnost jednat a dosahovat cílů v různých oblastech. Po Baltí je tady několik kritických oblastí, kde Rusko dosahuje velkých synergií. Jednak je to modernizace a eh, zintenzivnění těch přítomností vojenských sil, včetně upírání přístupu do této oblasti. Dále jsou to, je to provádění těch provokativních vojenských eh, činností. Nejprve k tomu té zintenzivňování vojenské přítomnosti, jak eh, modernizaci technologií, to má zvýšit potenciál, který tady Rusko má, pozemní síly eh, eh, neustále narůstají, mají eh, narůstaře v budoucnosti a tři další divize. To vlastně odpovídá podobné strategii během studené války. Od začátku vojenských reform v roce 2000 se objevují dva hlavní trendy v této oblasti. Jednak je to posilování jednotek a za druhé je to vytváření těch, které tam už byly, ale také vytváření nových jednotek a stavění nových základen. Hodně těch nových jednotek je potom umistěváno do přítomnosti pobalských zemí, eh, aby byly vysoce viditelné a také aby byly k dispozici, pokud by se Rusko rozhodlo rozpoutat útok na jeden nebo více eh, členských států NATO v této oblasti. Pravidlem je, že eh, se zdvojnásobil eh, počet vojáků od roku 2000. Mohl bych uvést několik příkladů. V roce 2009 eh, tady vznikla 25. motorizovaná brigáda. Bezprostřední blízkosti Estonska. V roce 2013 se také otevřela nová letecká základna blízko lotyšské hranice. Během velmi krátké doby také byla tady umístěna vrtulníková brigáda a neustále dochází také k vylepšování eh, technologií. Tam je to i námořní flotila v Kaliningradské oblasti, které budou mít teď letadlové lodi. Také u Sankt Petěmburku budou lodě vybaveny eh, novými útočnými zbraněmi a vozidly i Pskova. To jsou eh, příklady, které mohly posloužit jako taktické změny. A celkově ty důsledky vedou k velkému zvýšení vojenských možností. Také se zvýšil přímo počet eh, vojáků a má docházet k dalšímu navyšování. Toto posilování v regionu ale jde ještě dál. Jeden z největších eh, zdrojů znepokojení je vytváření zón, kam, eh, kde Rusko upírá přístup. Je to také o velmi hlubokou spolupráci s Běloruskem a jsou tady některé oblasti Pobaltského moře, které jsou předmětem těchto hrozeb. A podobnou strategii vidíme také v Sýrii nebo v Černém moři. Ruské systémy letecké obrany v Kaliningradu a v Sankt Petersburgu společně se systémy, které eh, jsou k dispozici v Bělorusku, se vzájemně eh, kryjí a zajišťují obranu eh, v celém tomto regionu. Mohly by ohrozit většinu letadel, které v tomto vzdušném prostoru se pohybují. Rusko tady má také rakety Iskandr, které tady byly umístěny v Kaliningradské oblasti a které mohou zautočit na prakticky všechny strategicky významné eh, cíle, jako jsou eh, železnice, přístavy, koncentrace jednotek a tak dále. A to od Německa až po Finsko. A přitom eh, tyto síly budou pod ochranou leteckých sil Ruska. Je nepředstavitelné, že by tyto schopnosti se opírali pouze o letectví, protože kdyby došlo k leteckému útoku, tak to by vedlo k obraně ze strany NATO. Nejprve by museli eh, fyzicky prolomit obrané systémy eh, států NATO. Rakety Iskander jsou faktorem, který by proto měl, brát, být, eh, měl být brán velmi vážně. Metaforicky vyjádřeno, když to zjednodušíme, je Iskander jakýmsi mečem a ty obrané letecké systémy jsou jakýmsi štítem, které teď jsou nasazeny u prostřed té pobaltské oblasti. Kromě toho došlo k zintenzivnění těchto aktivit také v pobaltské flotile. Bylo tady nasazeno 8 nových korvet, to jsou moderní válečné lodě, jejichž rakety mohou eh, Eh, udeřit i na pozemní cíle do, na velkou vzdálenost. To předtím eh, Balská flotila neměla k dispozici. Dochází také k výraznému navýšení balistických schopností ruské armády. Byly se vyslány dvě fregaty, které eh, mají možnost nést jaderné rakety, které mohou zasáhnout i z dálnější oblasti Evropy. Eh, zabránit těmto aktivitám by mohlo vést k eskalaci a také ke ztrátě výrazného eh, hodně času a eh, vojenských možností. Jsou to těžce zaměřitelné cíle. Jakémkoliv scénáři konvenční války to je velkou, velká překážka. Ruská baltská flotila v Kaliningradu a San Petěrburgu může také ohrozit námořní trasy mezi Polskem, po Polskem, po Baltím a zbývajícími státy NATO. V posledních 6 až 7 letech Rusko systematicky budovalo své vojenské možnosti, aby zlepšilo své operativní schopnosti a mohlo reagovat velmi rychle a tím dosáhnout vojenské dominance nad eh, eh, těmi vojenskými silami v oblasti, aspoň v té první fázi konfliktu. Stejně tak eh, mohou ohrožovat eh, letecké síly předtím, než dorazí posily NATO v případě útoku. No, za třetí, Rusko, mu, Rusko může zautočit na většinu pozemních cílů v této oblasti. Protože je potřeba mít větší koncentraci sil na větší útok, tak eh, ruská vojenská kampaň v eh, Gruzii, v Rusku a v Sýrii, eh, pardon, v Ukrajině a v Sýrii ukazuje, že Rusko má schopnost na velké vzdálenosti přemístěvat značné síly a udržovat je tam po dlouhou dobu. Její síly v tom západním okruhu vojenském mohou být také velmi rychle posíleny jednotkami z jiných částí Ruska. v rámci nebo pod záminkou rychle zorganizovaného cvičení. V případě ozbrojeného konfliktu po Balti bez eh, změny strategie NATO, o které se začalo hovořit na summitu ve Varšavě, bude mít na to jen velmi omezené možnosti, jak zareagovat na takovou eskalaci a zabránit nějakému eh, scénáři rychlých zisků. Jenom několik eh, slov k informační válce hybridní vedení války eh, Ruska obsahuje také další dimenzi. Kromě těch provokativních vojenských aktivit to zahrnuje také informační válku, psychologickou, ideologickou, eh, diplomatickou eh, strategii a také eh, propagandu, která má zmást eh, občany a politiky západních zemí. Zahrnuje to také destabilizační propagandu, která má vést k roztříštění západních společností. Konflikt eh, tedy asi začne nepřímo, například nejprve se vytvoří eh, bezletová zóna nebo blokáda je zavedena. Víme, že často se používají soukromé vojenské jednotky nebo neoficiální vojenské jednotky. To je projev dalšího trendu ve vedení války, který eh, rozostřuje hranice mezi tím mírovým obdobím nebo obdobím míru a obdobím konfliktu. A eh, na závěr bych se chtěl vrátit eh, k tomu, co jsem říkal na úvod o strategických cílech Ruska. Ty by měly vést podkopání soudržnosti spojenců v rámci NATO a k eh, ochraně svých strategických zájmů. Tato ruská doktrína je provázena již dlouhou dobu doprovodnými aktivitami Eh, vojenské síly se, jak bylo řečeno, neustále eh, zvyšují a mělo by to být vnímáno jako hrozba celé, celému spojenectví. Rusko má teď mnohem větší možnosti spustit eh, agresi. To si bude vyžadovat vojenskou politickou pozornost a budování možností reakce. Na předchozích samitech na to jsme již tyto kroky iniciovali. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě rád odpovím na vaše otázky. Bardzo dziękuję za tę diagnozę. Um... Mnohokrát děkuji a nyní bych ráda požádala pana Davise Petraitise, zástupce Ministerstva národní obrany Litvy, aby si vzal slovo. Prosím. Mnohokrát děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Nejprve děkuji za pozvání. Vzhledem k tomu, že máme málo času, nebudu se pouštět do politiky, ale přejdu rovnou k vojenským záležitostem. A uvidíte spoustu věcí, které zopakují nebo doplní to, co jste právě slyšeli. Podle nás je důležité poznamenat, že se projevují některé faktory, které ukazují situaci v regionu. Jde o to, že Rusové provádějí rozsáhlé, velice dobře promyšlené vojenské reformy. A to znamená, že už dnes mají nové typy vojenských sil, nové zdroje, mají modernizované a poměrně dobré zbraně a ještě důležitější je, že uplatní nové bojové koncepce. V současné době Jedna z těchto koncepcí předpokládá, že Rusko zaujme jakýsi přístup typu pevnosti vůči některým regionům, které jsou ve strategických směrech. A k tomu patří Kaliningrad. A jedna důležitá věc je ještě to, že někdy si myslíme, že Rusko upírá svou pozornost pouze západním směrem, ale bohužel je stále více známek toho, že Rusko vyvíjí téměř stejné e, kapacity ve všech směrech a jak už říkal můj předřečník, může je snadno využít k posílení jakýchkoliv složek v jakémkoliv směru. Abych vám doložil, co teď Rusko dělá, reformuje to, co akademici říkají revoluční vojenské záležitosti, vytváří nové složky, vyzbrojuje nové složky novými zbraněmi a zpracovává nové koncepce – a tento sofistikovaný paragram, eh, da, diagram ukazuje akce, které to dokládají. A vzhledem k obou změnám už dnes mají značný objem nových sil od tzv. soft až po hard, už je mají na místě a oba typy složek jsou zastoupeny i v oblasti Kaliningradu. Když mluvíme o těch soft složkách, A tady se uplatňuje doktrína hybridních sil. Já bych se tady spíše zaměřil na vojenské záležitosti a tady vidíte několik příkladů přístupu, který Rusko zaujalo k modernizaci svých zbraní. V další fázi, a teď jsou teprve v první fázi, modernizují stávající systémové systémy zbraní. Přetváří je na moderní systémy, které by bylo možné využít – zejména když uplatníte nové bojové koncepce a taktiky. Celkem úspěšně. Znamená to, že vojenští plánovači si přestávají být jistí, protože najednou se musíme podívat také na své vlastní systémy a zbraně a musíme si někdy uvědomit, že někdy nemáme to vybavení tak dobré, jak si myslíme. Pokud mluvíme o té koncepci, jedna z věcí už tady zazněla. Je to ta koncepce A2 lomeno AD. Kromě toho je ještě řada nových jiných koncepcí. Například, jedno to už tady také zaznělo, to souvisí eh, s přesnými zbraněmi na velkou vzdálenost, ale pak je tady celá řada zajímavých koncepcí, které se začínají využívat na nižší úrovni, na vojenské taktické úrovni. A tady vidíme některé příklady. Zmínil bych třeba elektronické zbraně. Ty se používají hodně, jsou hodně rozvinuté Snaží se je převzít do armády. Jsou vojenské hybridní přístupy, jako ti malí zelení mužičci nebo speciální složky, které operují v naší blízkosti. A pak jsou ještě další velice jednoduché, ale současně velice důležité a smrtelné věci, jako třeba posílení optiky ve zbraních. To jim umožňuje zachraňovat lidské životy a také způsobit větší dopad na naše složky. A všechny tyto věci můžeme pozorovat i v Kaliningradu. Já to nechci všechno opakovat, ale v podstatě už dnes v Kaliningradu máme celkem schopné, soběstačné vojenské formace. A stále se to rozvíjí. Už tady zaznělo, že je tam třeba eh, brigáda pěchoty, která se nově vyzbrojuje a tak dále. Asi už jste viděli že chtějí také posílit průzkum, doplňují tam speciální složky. To znamená, že doplňují tuto novou koncepci pro případ potřeby naší blízkosti. A také zaznělo, že je tady ta koncepce pevnosti nebo koncepce A2 lomeno AD. Upřímně řečeno, Kaliningrad je jenom jednou ze čtyř takových oblastí. Rusko se současně hodně zaměřuje na Krym, na ostrov Kuril, ale na Kurilské ostrovy a na Kaliningrad. A když se podíváte blíž, co dělají, v podstatě musíme přiznat, že Kaliningrad byl zatím poslední prioritou. A v posledních dnech, v posledních měsících už splnili svůj cíl, protože ty předchozí tři priority už mají také za sebou. Mají tam třeba rakety Iskander, dochází k pohybu. Obrané systémy ukazují, že Rusko postupuje a ta pevnost se objevuje i v Kaliningradu. A tady vidíte, jak vypadá pevninský komponent A2 lomeno AD v Kaliningradu. Jak vidíte, velká část našeho území už je pokryta takzvaným obraným dešníkem, vzdušným dešníkem. Když se podíváte na eh, střely Iskander, ano, musíme také pamatovat na to, že toto je zbraň, která se používá na velkou vzdálenost, ale jsou další věci, které mají k dispozici. Dělostřelecké systémy, jiné typy raket, letecké jednotky, které mohou i v rámci tohoto vzdušného deštníku bezpečně operovat. Když se podíváme třeba na obranu pobřeží, Ukazuje se i v otevřených zdrojích, že Rusko už přesunulo moderní systémy do Kaliningradu. Mají podpůrné systémy a mohou je přesunout velmi rychle. Takže v krátké době tam bude poměrně silná pevnost a bude v podstatě uprostřed našeho regionu. A současně tam bude silná vojenská složka, která by mohla ukázat sílu. Ale jedna z nejdůležitějších věcí, o kterých se tak často nemluví, je to, že Rusku se také daří centralizovat velení a kontrolu. Téměř před rokem zřídili tzv. Národní středisko pro vojenskou koordinaci. A teď jsou schopní koordinovat veškeré vojenské aktivity, které se odehrávají v Kaliningradu a ve všech ostatních regionech. Už bylo řečeno, že mají kapacity a přesunují vojenské složky na poměrně velké vzdálenosti a bez varování. A jak tady vidíte, toto středisko je to schopné všechno dělat a pokrývá nejenom armádu, ale i další oblasti. Když dovolíte, já se budu věnovat jenom té vojenské části. Toto je diagram toho, jak to středisko funguje. Region Kaliningradu je úplně dole vlevo Takže takto je tento eh, region zapojený do toho ústředního velení a může být podpořen, může být přesměrován v kterémkoliv okamžiku. A nebude to stát moc velké úsilí. Na tomto grafu vidíte, nebo znovu se ukazuje, že všechno, co se odehrává v Kaliningradu, nemůžeme brát odděleně, samostatně, jak už jsem říkal. Rusko usiluje o to, aby celkově navýšilo své vojenské kapacity. A tady dole vidíte, že toto jsou aktivity Ruska v celé zemi. Například hned po zahájení vojenské reformy a zřízení nových typů brigád, stejné brigády vznikly i v oblasti Kaliningradu, jak už bylo řečeno, A pak tam byla také koncepce společné jaderné kapacity a rakety Iskander se přesunuly do Kaliningradu na cvičení. A teď se ukazuje, že budou zřejmě nastálo přesunuty do Kaliningradu. Takže stále více důkazů nám ukazuje, že na tom opravdu pracují a alespoň z vojenského hlediska, z hlediska vojenských kapacit, musíme tuto oblast brát vážně. Ale současně nesmíme zapomínat na jednu věc – i ta nejsilnější armáda je pouhým nástrojem, nástrojem v rukou politického vedení. A problém vychází od politického vedení, protože, jak vidíte, Putin takovéto věci prohlašuje na celosvětovém fóru. Tady vidíme tu výzvu. Tato země nás nebude žádat o povolení, nebude zohledňovat naše potřeby. A proto si nikdy nemůžeme být jistí, jak se budou chovat v jakékoliv situaci. Děkuji vám za pozornost a rád odpovím vaše otázky. Mnohokrát děkuji, pane Petrajtisi. A nyní bych ráda předala slovo panu Bernierovi, ale předtím ještě jednou požádám, abyste zvedli ruce, aby se sekretariát mohl zaznamenat žádosti o slovo. Pane Berniere, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za tuto příležitost a za pozvání. Velice to, si toho cením. A děkuji také ostatním řečníkům za to, jaké nám poskytly informace. Znáte jejich postoje pro nás velice důležité, když máme dále rozvíjet naši politiku. Velice stručně Stejně jako ostatní řečníci uváděli, militarizaci kalinické oblasti musíme zařadit do širšího kontextu ruské vojenské a obrané politiky. Je tam ta koncepce zóny vlivu, projekce síly, schopnosti využít sílu. To jsou všechno věci, které musíme mít na paměti. A další prvek, který je nesmírně důležitý, je geostrategický význam Bálckého moře. Je to oblast světa, kde má Rusko hranice jak s Evropskou unii, tak s NATO. A ta koncepce ruské zóny vlivu a vnímaných zranitelností Ruska právě vystupují na povrch je to důležité. Je to právě oblast, kde je také kritická infrastruktura pro členské státy EU a pro spojence EU i pro Rusko. Projevuje se tady tedy tlak. Vojenský význam kalininské oblasti pro Rusko rozhodně nemůžeme podceňovat. Mí spoluřečníci už to také zmínili. Je to oblast výcviková, je to oblast, kde mohou vyvíjet tlak na své spojence a na členské státy EU. Je to oblast eh, sbírání zpravodajských informací a je to také oblast pro eh, vysílání vojenských sil. A já to také vidím jako jakousi baštu, jakousi předsunutou obranu severního námořnictva Ruska. A má to být zastrašující prostředek, takže z pohledu Moskvy je to opravdu významné. Pokud jde O militarizaci Kaliningradu? Já to vidím tak. A já řeším branou politiku na to, Že je to součástí většího problému. Jakéhosi vzorce, jak už bylo řečeno. Je to nepřerušená fronta ruské vojenské aktivity od Bálského moře. Takže to zahrnuje všechno, co se objevuje v blízkosti spojenců a členských států. Patří tam Ukrajina, patří tam také připojení Krymu. A operace a příprava operací v Sýrii a ve Středomoří. Co se nás týče z pohledu na to, přítomnost ruských vojenských sil na svém na jeho suverénním území není problém. My máme obavy z budování sil s potenciálním ofenzivním uplatněním v kontextu destabilizujícího chování Ruska. To je tady náš úhel pohledu. Tyto kapacity, tyto vojenské kapacity velice dobře popsali oba kolegové. Jsou tam ty systémy střel, eh, dálkové systémy obrany, různé rakety a toto všechno společně vytváří jakési schopnosti a kapacity v blízkosti spojenců a členských států. To jsou tedy defenzivní kapacity, které mohou mít i ofenzivní dosah na území spojenců. Riziko uplatnění těchto kapacit v Kaliningradu představuje v podstatě jakousi platformu má to být hrozba, má to být prostředek vynucování, přinucování našich spojenců a prostředek navigace v mezinárodních vodách. Viděli jsme různé příklady. Měli jsme řadu blízkých střetů, které vyvolávají obavy. A tento vzorec chování v širším kontextu toho, co jsme pozorovali v posledních dvou letech v mezinárodním kontextu, je zdůvodněním rozhodnutí na to, nejprve na Světovém samitu září 2014, šlo, šlo především o akční plán připravenosti a v průběhu dvou let se to dále rozvíjelo až do samitu ve Varšavě loni v červenci, kde jsme zaujali rozšířený postoj pro obranu a obhajobu. Co je důležité z našeho pohledu, z pohledu na to? Ta opatření, která jsme přijali k posílení našeho postoje, jsou defenzivní povahy. Jsou přiměřená, odpovídají našim mezinárodním závazkům a prokazují, že respektujeme pravidla. Jsou to minimální opatření, která jsou nesmírně důležitá pro naši vlastní bezpečnost a bezpečnost našich spojenců. Nesmírně důležité je také zdůraznit, že v rámci posilování našeho postoje máme otevřené dveře vůči politickému dialogu a zapojení s Ruskem, vůči tomu, co nazýváme smysluplným dialogem. Usilujeme o transparentnost a omezování rizika. Je to komplikovaná snaha, ale je to pro nás důležité. Dva týdny po samitu ve Varšavě jsme měli schůzku rady mezi Ruskem a NATO. Tam jsme všem členům, to znamená i Rusku, předložili prvky našeho nového postoje a zdůraznili jsme, že i pro Rusko je důležité předložit transparentním způsobem svůj vlastní postoj, seznámit nás se svými cvičeními, abychom to všichni věděli, všichni spojenci i naši členové. Důležitý prvek našeho postoje v kontextu budování kapacit v Kaliningradu v kontextu bezpečnostních záležitostí v pobaltském regionu. Je také rozhodnutí, které bylo přijato ve Varšavě, což znamená posílení přítomnosti složek NATO v Baltském moři. Aby bylo úplně jasno, je to nesmírně umírněná snaha z hlediska objemu, ale problém nepředstavuje nějaký scénář úplného frontálního střetu s Ruskem. Jde spíš o nějaké konvenční regionální scénáře. Problém, který musíme řešit, jako třeba na Krymu, jsou nejasné scénáře. Hybridní válka. A tady zdůrazňuji slovo válka, co máme na mysli hybridem? Je to nejednoznačné. Je těžké eh, říct, kdo za co nese odpovědnost. A to znamená, že v našem rozhodovacím procesu je to komplexnější, obtížnější, ztrácíme čas a proto přicházíme o iniciativu a proto prohráváme. A tomu se chceme vyhnout. A proto to, co hlavy stát a vládu schválili ve Varšavě, je to, abychom měli možnost odstranit jakoukoliv nejednoznačnost. My, složky NATO, jsme tady k tomu, aby, kdyby se něco stalo, byla možná politická reakce. Z našeho pohledu je také důležité říct, že my nikomu ničím nevyhrozujeme, nevyhrožujeme, včetně Ruska. A proto jsme velice transparentní, pokud je o náš postoj a naši analýzu bezpečnostní situace v oblasti Kaliningradu a také v širším regionu Balckého moře. Důležitý prvek, nebo takové ty obecné důsledky. První důsledek, kterého jsme si všimli, je zájem řady partnerů, zejména Švédska a Finska, diskutovat o bezpečnosti v Pobaltí v NATO otevřeně a transparentně se všemi spojenci. A my to vnímáme jako známku kvality naší vlastní analýzy a rozhodnutí o tomto regionu. Vidíme, že oni mají obavy z této situace. Další důsledek je význam situačního povědomí a sdílení informací mezi spojenci. A to, co děláme tady, právě zapadá do těchto snah koncepce koordinace, koncepce strategické komunikace, jak bychom měli nahlížet na to, co se děje, jak bychom měli reagovat. Byla tady zmíněna ruská cvičení, to je důležité, protože tady to jsou dva aspekty. Za prvé, o většině ruských cvičení víme předem, víme, že proběhnou, víme, kde se budou konat, víme, že jich bude víc. A pak jsou cvičení zvolena na poslední chvíli. Jak na to reagovat? Tady je důležitá právě strategická komunikace. Pak je tady otázka civilní připravenosti. Takže na závěr bych řekl, že otázka militarizace Kaliningradu je skutečný problém. Je to komplikovaná geostrategická otázka. Na to tady má řadu jednoznačných reakcí, které podle nás navýší bezpečnost v Evropě ale samozřejmě tím to nekončí, pokud je o nějaké širší chápání toho, co se děje. Děkuji. Thank you. Děkuji vám a teď bych vás ráda ještě, než zahájíme debatu, otázky a odpovědi, že jsme nedávno uzavřeli setkání DINAT eh, s odborníky s NATO a e, s německými maršály a hovořili jsme o obecných otázkách NATO a e, východní části a jižní části NATO v kontextu výzev a převládající názor byl takový, že naše společné kapacity jsou vyšší než vše, co má zapojeno Rusko. Neměli bychom ovšem být naivní a měli bychom tomu věnovat odpovídající pozornost. A bylo by také dobré hovořit o tom, jak se zapojíme v mnoha oblastech, abychom mohli vyvíjet vůči Rusku odpovídající tlak nejenom ve vojenské oblasti, ale i v mnoha dalších oblastech, protože eh, my jsme se již stačili poučit, zvláště v roce 2008, kdy došlo k agresi Ruska v Gruzii, následované agresí na Ukrajině a anexí Krymu. musíme propojovat jak eh, vojenské, tak politické nástroje, abychom úspěšně mohli Rusko odstrašit. Nejprve místo předseda Jaromír Štětina. Děkuji za slovo, paní předsedající. Prosím, pánové a dámy sluchátka, budu mluvit česky. Eh, já mám dvě otázky. První otázka je na pana, eh, na pana Gabriela Berniera Eh, padlo tady slovo zelení mužičci. A já bych se rád zeptal, jestli článek 5 naší zásadní smlouvy se stahuje také na působení zelených mužičků kterékoliv zemí, ať už která sousedí s Kaliningradem. To je první otázka. A druhá otázka potom se týká e, vážených pánů Litvy a z Polska a týká se těch raket Iskander, které byly instalovány letos v Kaliningradské oblasti. Já se nedivím, že paní Fotiga vyjadřuje obavy, že eh, Gdaňsk má za zády Iskandery, které mají eh, dolet, jestli se nemýlím, asi 500 kilometrů. Ale takové obavy mohou mít i obyvatelé Varšavy, poněvadž to je v tom eh, okruhu, které Iskandery dokážou zasáhnout. A já bych chtěl připomenout, že když byla naše země Československo okupována sovětskou armádou, tak eh, Sověti tvrdili, že nikdy neinstalovali atomové zbraně na území Československa. Určitě to tvrdí i dnes, co se týče Kaliningradu. Já jsem se chtěl zeptat, pánové, jestli existují nějaké symptomy toho, že v Kaliningradské oblasti mohou být přítomny atomové zbraně. Děkuji. Thank you, Mr. Galler. Děkuji, pan Galler. Ano, děkuji. A omlouvám se, že jsem neslyšel první projev. Mě je velice líto, že si Rusko zvolilo takovou cestu eh, militarizace tohoto regionu a že tímto způsobem chce na nás udělat dojem. Já si ještě vzpomínám na 90. léta, kdy jsme vedli jiné diskuse, jestli by vlastně se tato oblast neměla stát jakousi zónou volného obchodu a nebo jestli by se neměla eh, třeba stát součástí evropského vnitřního obchodu, anebo třeba eh, součástí Ruské federace jako jakýsi most eh, v rámci svého sousedství. Eh, my bychom bývali byli docela ochotni k něčemu takovému kreativnímu, ovšem Rusko se vydalo jinou kreativní cestou k velké škodě rodného města Immanuela Kanta, který uvažoval před dvěma sty lety o úplně jiných věcech. Moje otázka se týká militarizace. Může se odehrávat i a vlastně a mimo tu zemi, co se týče třeba převoz zbraní po železnici z Litvy do, Galini, do Kaliningradu jak to vypadá a máme nějaké strategické plány, aby tento transit byl eh, vojensky pojištěn, zabezpečen, tak, abychom třeba takovým eh, převozům zabránili nebo něco takového. A eh, za starých časů si Rusko opevnilo hranice vůči Polsku. Eh, je teď to, eh, jsou teď ty hranice opevněny z, eh, také z polské strany na té jižní straně, jsou tam odpovídající polské kapacity a Litva má také kapacity na svých východních a severních hranicích. Máte tam nějaké pozorovací kapacity, aby, abychom skutečně viděli i na dálku, abychom viděli, co se tam děje, a nebo v té oblasti čistě závisíme na eh, satelitech NATO. A jak vypadá dohoda, co se týče cvičení v této oblasti? Eh, zvou tam naše eh, pozorovatele na ta cvičení jako opatření na budování důvěry, tak to bývalo v minulosti. Eh, je tomu tak teď, když třeba eh, oznámí cvičení, anebo požádáme taky o tento status pozorovatele během cvičení. Děkuji. Děkuji. Poslanec Janoš Zemka, bohužel bez mikrofonu. Eh, bardzo chciałem podziękować i chcę wyrazić... Děkuji. Děkuji. Já vítám skutečnost, a opravdu mě, jestli se mýlím, že to téma, které se týká eh, Balského moře, po přestávce je zase na pořadu jednání. Není to poprvé, co se eh, tím zabýváme a myslím, že bychom tyto debaty měli vést každý rok. Stručně vysvětlím proč. Všichni si uvědomujeme skutečnost, jak vypadají síly NATO v porovnání se, síly Rus, se silami Ruska. Obecně NATO je, má větší sílu, ovšem má velikou slabinu, jakési, jakýsi měkký podbřišek NATO, kde se tuto rovnováhu nepodařilo eh, dosáhnout a Rusko je silnější. Situace se zhoršuje. Pan Pacholský se zmínil o tom, že ty změny, ke kterým dochází, že k ním dochází především co se týče pozemního vojska eh, NATO a že tam také jsou určité aktivity EASIL a víme, že je nápadný příklad eh, z Balckého moře, kde eh, byly v Sýrii rozmístěny dvě nejmodernější korvety a jsou to vlastně velmi moderní rakety, podobně jako Iskander. Takže to jsou další důvody ke znepokojení. My všichni ty události sledujeme, analyzujeme síly na jedné straně NATO, na druhé straně Ruska. Mně napadly dvě věci. Za prvé, ty ruské síly vlastně, to jsou, to je profesionální armáda, nejsou to branci zdá se, že ruské kapacity se zlepšily nejenom co se týče rychlého nasazení sil, ale také co se týče eh, neočekávaných bleskových útoků, jako ku příkladu útoku eh, v Sýrii anebo na Krymu. Nejsme vždy schopni eh, předvídat a odhalovat tyto operace. Problém je následující. My musíme na tuto měnící se dynamiku reagovat. Řeknu to na rovinu. Chceme-li reagovat vojensky, tak jsme omezeni pouze na symbolická gesta. Co se týče vojenské dimenze, jsme schopni pouze převést a rozmístit několik tisícovek vojáků do Evropy. Méně než pět tisíc vojáků jsme schopni dostat do Evropy. Ale to nestačí jako protiváha obrovské vojenské kapacitě Ruska namířené na tuto oblast. Naše reakce, naše odezva je tudíž opravdu pouze symbolická. A je dvojího druhu. Na jedné straně máme aktivitě NATO jako takového. Na druhé straně jsou zde aktivity členských států a já musím říct, že jsem šokován, protože co se týče těch dotčených členských států, jsou mezi nimi takové, které nejsou ochotny posílit eh, své vojenské a obrané síly. Eh, já tomu nerozumím. Já sám jsem z Polska. Polsko si velmi dobře uvědomuje vážnost situace a naše výdaje na eh, zbrojení jsou 2% eh, HDP, ovšem jiné země nejsou ochotny vydat více než 1% a někdy dokonce ani to ne. O tom je potřeba hovořit v rámci NATO a ještě předtím, než budeme něco chtít eh, od NATO, měli bychom zpytovat své svědomí. A teď další věc. Těch hrozeb je mnoho a jednou z těch hrozeb je ta, že nemáme protiraketový deštník, nemáme protileteckou obranu. Nejsou dostatečné, nejsou eh, dost moderní a investice by byly velice pomalé. Chci se zeptat na toto. Za eh, stávajících zdrojů Nestálo by za to převést a rozmístit jednotky třech nebo čtyř praporů eh, eh, raket eh, Patriot. Tyto rakety jsou mobilní a je možné je převést. A potom také chci říci, že výcvik, výcvik jenom někdy nestačí. Děkuji za vaše závěry, rozhodně s vámi souhlasím. Prosím. Já vám děkuji za eh, tyto aktuální a realistické informace, které, když to řeknu eufemisticky, každého politika znervozní, a to nemluvím o občanech. Kaliningrad se stal symbolem návratu k situaci studené války. Eh, toto musíme brát velmi vážně. Kolega se zmínil o té eh, myšlence vytvořit v Kaliningradu eh, zónu volného obchodu. Já jsem eh, jedním z těch, který se na této debatě před 25 lety účastnil a obecní rada v Kaliningradu byla nadšená. Dokonce proběhla mezinárodní konference na to téma v Kaliningradu, ovšem nikdy k tomu nedostali povolení od Moskvy. Nejvíc mě ale znepokojuje ta nerovnováha mezi ruskými strategickými plány a západní reakcí na ně, protože už celá léta jsme eh, vnímali zcela jasné signály, otevřené strategie od té doby, co se Putin dostal k moci a já se domnívám, že my jsme ty signály prostě opomíjeli a eh, měli jsme pocit, že nejsou dost závažné a relevantní. Eh, to nejdůležitější pro nás, co si musíme uvědomit, je to, že strategickým cílem Ruska skutečně je podrývat bezpečnostní architekturu NATO, kterou chtějí eh, nahradit svojí vlastní. Pan Putin má jeden motiv a mě by zajímal váš názor na to nejde jenom o vojenský motiv, spíše jde o motiv politický. Eh, chce eh, narušit důvěryhodnost NATO eh, v zemích po Baltí. Chce prostě ukázat, že NATO není schopno účinně ochránit své nejvzdálenější a nejslabší členy, neboli chce ponížit a znedůvěryhodnit NATO mezinárodně. A také e, mu jde o to, aby v tomto regionu v důsledku tohoto kroku vznikla nová oblast konfliktu a nestability. E, další velmi znepokojivá informace je taková, jak účinně jsou ruské síly schopny pokrýt oblast e, Balckého moře, takže z toho vyplývá velice praktická otázka. Kdyby došlo k útoku tak v takovém případě by na to potřebovalo eh, vlastně síly rychlého nasazení a eh, také zbraně rychlého nasazení velice rychle. Navíc, jak toto provést v oblasti Balckého moře, které je tak dobře pokryto ruskými silami. Z toho vyplývá psychologické eh, dilema. Jestliže, jestli dovedeme síly na toto místo, kde si uvědomujeme, že jsou zapotřebí a znamenalo by to, že by mohlo velmi dobře dojít k praktickému konfliktu s ruskými silami tam umístěnými. A potom moje poslední otázka se týká hybridní války. Jsem velice vděčen za to, že o tom uvažujete. Eh, eh, řekli jste, že hlavním cílem je eh, nejistota, dvojznačnost. Eh, jak se k tomu postaví NATO. Hybridní válka eh, v Pobaltí začne vlastně eh, vyprovokováním vnitřního konfliktu. Pak vstoupí soukromé jednotky, vyvolají krveprolití a a pak tam vstoupí ruské jednotky, které se budou tvářit jako mírotvůrci. Takže bude velice Eh, obtížné najít adekvátní odpověď na takový vývoj. Jak byste na to reagovali? Děkuji. Sekretariát si nebyl jist, jestli pan Mazurany se také eh, hlásil o slovo. Jestli tomu tak je, tak prosím, máte slovo. Ne, děkuji, nechtěl. Já tedy bych ráda eh, položila otázku panu Bernie. Hovořil jste o ruské agendě, o ruském scénáři rozmístěvání zbraní. Že kdykoliv je to na ruském území, že to musíme brát vážně, že to musíme zaznamenávat, ale že je velmi obtížné to nějak eh, kritizovat, eh, poukazovat na to. Samozřejmě to musíme bedlivě sledovat, jakým způsobem se co a jak rozmístuje a modernizace těchto zbraní je také významná. Ale chci ještě jednou podtrhnout, že Máme i určité vzorce politických scénářů, míst zamrzlých konfliktů. Nejprve tedy jakási hybridní válka nebo destabilizace regionu, která vytvoří zamrzlý konflikt, jako je tomu ku příkladu eh, v Jižní Oseti a Abcházii. A potom jeden krok dále na krok na cizí území, která Rusku nepotři, nepatří a která by znamenala politický zisk. Pak je možnost očekávat, že ruská vojska budou jistou částí populace vítána ke stejnému scénáři došlo na Ukrajině, kde po dlouhém období příprav a v současné době sledujeme vývoj událostí v Moldavsku a jsme také velice znepokojeni. Musíme tedy vzít v úvahu globální ruskou strategii, kde ta vojenská složka je pouze jednou částí celého scénáře a celý ten koncept odpovídá tomu, co bylo zcela jasně, zřetelně napsáno v ruských oficiálních dokumentech již v letech 2005 a 2007 jako, bylo to popsáno jako doktrína, eh, doktrína eh, obrany, eh, doktrína znovu získání vlivu jaký měl bývalý sovětský svaz a nebo dokonce bývalý, bývala, bývalé celé teritorium sovětského bloku. Což je velice obtížné a prozatím ještě nemáme nějakou eh, konkrétní nebo souhodnou odpověď na tyto plány. Eh, pánové, prosím, odpovězte ve stejném pořadí eh, jako předtím. První tedy pan Pachalský. Děkuji, těch zajímavých otázek byla řada. Já se ji budu držet v tom pořadí, v jakém byly položeny. Nejprve ta otázka týkající se informací o možném nasazení jaderných zbraní nebo umístění jaderných zbraní v Kaliningradské oblasti. My eh, bychom asi o tom neměli diskutovat úplně veřejně, nebo nemáme takové informace, eh, které by mohly být probírány veřejně. Ale když se na to podívám z jiného pohledu, tak jenom hypoteticky, kdyby Rusko k něčemu takovému přistoupilo, tak by to šlo udělat jednak tajně, nebo také viditelně. Určitě mají různé scénáře eh, promyšlené s tím, jak by euroatlantická komunita na to reagovala. druhá věc, kterou bych tomu mohl říct, je, že čistě z operativního hlediska je stejně důležitá, důležitá jenom ta možnost, že ty zbraně je tam možné během několika hodin nasadit a nejenom tam nas, je tam umístit, ale použít je. Že jsou tam nosné systémy pro tyto rakety. To se teď stává Tím dál tím eh, závažnějším tématem, které bohužel není v té evropské debatě moc vidět a já si myslím, že by se o tom mělo diskutovat mnohem více. Je to otázka transparentnosti ohledně těchto ruských taktických zbraní. Je to složitá věc, je jasné, že ta debata by se mohla proměnit pouze v tvrzení a protitvrzení. S tím, že na to by Eh, mělo tomu zabránit ještě předem, než se to stane? Je to, jak omezit eh, nějaká případná nedorozumění. proto by bylo dobře tu transparentnost zlepšit v Evropě ohledně těch informací, které máme o ruských krocích eh, nebo to, co Rusko dělá s těmito zbraněmi. A na tu další otázku. Chci odpovědět, že ty prostředky na přemístěvání těch válečných, no, jaderných eh, hlavic i přesto, že třeba teď nejsou na území Kaliningradu, existuje celá řada možností, jakým je Rusko může přepravit na to, to území ze, své, ze svého území. A to může podléhat specifickým pravidlům eh, v rámci té ruské strategie, kde ty operativní aspekty asi nebudou úplně ty klíčové. Ale samozřejmě, že i ty operativní aspekty a náklady na to a nějaké efektivnost eh, těch ekonomických aspektů, to, to, to všechno asi zohledňují. A porovnávají to s těmi zisky, které by jim to mohlo přinést. A teď eh, k tomu, jakým způsobem můžeme monitorovat eh, hranici s Ruskem a jak eh, průzkumy se tady dělají. Pro nás by bylo lepší mít všechny možné zdroje informací, uši, oči na těchto hranicích, aby byly dobře skoordinované a ověřované. A v případě těch scénářů hybridní války víte, že nejde jenom o to, aby jednotlivé státy měly nějakou obranu a informace o tom, ale jde o to, aby celé NATO eh, to spolu koordinovalo. A to jsme usilovali v posledních letech, myslím, že jsme udělali pokrok, ale i ten závěr Varšavského samitu NATO, o které tady nechci mluvit podrobně, eh, jde tímto směrem a tam se také objevuje několik úkolů které by se ještě měly udělat. Určité indikátory nebo symptomy, které se sbírají o atmosféře nebo náladách v Rusku a v tom ještě se máme hodně co zlepšovat. A teď eh, k té otázce o pozorovatelích. Rusko odstoupilo od mluví o nešíření. Ale ani předtím se to plně neplnilo. Ehm, to prokazovaly také ta rychle eh, svolaná eh, cvičení, kde všechny ty podmínky nebyly dodržovány, což je tedy teď další dodatečná výzva. Ehm, A třetí otázka. od pana Zemkeho. To je, ano, zásadní věc. Postoji na východní, eh, v té východní oblasti, abych to nechtěl nějak eh, znehodnocovat, ale z operativního pohledu Jsou to, jsou to určité aspekty, které bychom měli zohlednit proti našemu nepříteli. Dochází tady k používání kinetických i nekinetických nástrojů. Eh, to nasazení bojově připravených eh, jednotek v Polsku nebo v Pobalti. Eh, to je komplikované a mělo by to odpovídat tomu první, prvotnímu rozhodnutí o tom, že tady je potřeba posílit přítomnost vojenských sil. A není to čistě politické rozhodnutí mít tady tyto prapory má, obsahuje to i vojenské faktory, ty jsou ne, stejně důležité. Co se týče těch eh, možností eh, raket, Bylo by dobře v této věci mít společný postoj na to, aby bylo evidentní, jaké možnosti na to má. Otázka, jak k tomu přistoupit. Na jaké úrovni k této spolupráci přistoupit. Aby to mohl být trvalý mechanismus eh, Loni jsme měli podobné cvičení v Turecku, raketové obrany. Víte určitě, že tady je velký nedostatek těch kapacit, nejenom konkrétně v Turecku, ale v celém NATO, což ovlivňuje také tu debatu, jak bych se k tomu měl přistupovat. snad to povede k vytvoření takové stále mise. Ale Polsko to podporuje. My do těchto kapacit v budoucnosti chceme investovat, takže budou dočasné, dokud budeme mít vlastní. Jak určitě víte, Litva a další baltské státy také plánují do toho investovat. Takže by to mohlo být užitečné. Ale pořád ještě není úplně jasné, jakým konkrétním způsobem by to mělo eh, být uspořádáno. Určitě to není poprvé, kde se o tom v Bruselu mluví, ne, možná v tomto sále, ale v jiných institucích. Poslední otázka se týkala posílení nebo posil. V případě, že po Balti eh, budou, bude upíran přístup Myslím, že ten klíčový prvek bude mít eh, připravené síly, tedy ty jednotky na to, které by v takovém scénáři byly nasazeny jako první. Eh, ta reakční síla na to. Samity ve Velsu a v Varšavě i ty následující rozhodli o tom, že je potřeba zlepšit možnost přesunu těchto sil do regionu. Další věci se musí dělat na národní úrovni a mohu se o tom, že nejenom v Polsku, ale i v Pobaltí se tomu věnuje velká pozornost, těm legislativním aspektům, ale také infrastrukturním aspektům. Je potřeba se na to dívat ze strategického pohledu, to posily si budou vyžadovat také dostatečnou soudržnost v politické oblasti, ale také to musí projít tím vojenským plánovacím procesem. Musí také dojít eh, ke zlepšení potenciálu odstrašování. To obsahuje i ten jaderný aspekt, včetně odhadování reakce nepřítele. A to by mělo vést k tomu, aby se to správně časově i geograficky naplánovalo. Tolik tedy moje reakce. Děkuji vám. A nyní bych chtěla poprosit pana Petra Itise, aby zareagoval na otázky. Děkuji. Ty otázky byly velmi náročné, já se pokusím na ně také odpovědět v tom pořadí, v jakém eh, jsem je si zaznamenal. Omlouvám se, jestli jsem eh, je nezaznamenal si všechny. Nejprve eh, k těm zeleným mužičkům. To je nová koncepce podle našeho přesvědčení Tady ale také Rusové zúročovali své zkušenosti z minulosti. To v podstatě eh, jsou soukromé vojenské jednotky. V tom krymském případě zákony se teprve připravovaly o soukromých vojenských jednotkách. Teď eh, to projednávání zákona postoupilo. A proto je velmi komplikované zjistit, kdo zatím stojí. Oni tvrdili, že ti eh, vojáci jsou nadovolené. To také teď eh, vidíme v Syrii nebo na Ukrajině. Jeden z těch příkladů, jak Rusko velmi chytře eh, používá určité nástroje. To se týče jaderných zbraní a těch raket Iskander, Rusko už před několika lety otevřeně řeklo, že všechny raketové brigády vyzbrojí raketami Iskander do roku 2018, takže ty raketové, je to v podstatě, s tím souvisí, že ta raketová eh, brigáda na to teď čeká v Kaliningradě. Je to jenom otázka času, kdy tomu dojde. Eh, během asi toho následujícího roku to vybavení dostanou, protože ty zbývající brigády již to, to vybavení mají. Co se týče té možnosti, že by jaderné hlavice se sem přepravovaly, musíme si uvědomit, že většina zbrojových systémů v Rusku pochází ze sovětských dob a všechny ty nosné eh, systémy mají dvě možnosti, eh, tedy obsahuje to i tu jadernou možnost, rakety 300 nebo 400 také mohou být eh, osazeny tou eh, jadernou hlavicí. Ten systém S300 nebo S400 eh, také tuto možnost obsahuje, takže pro ně není žádný problém tuto možnost, pokud se o tom rozhodne použít. Co se týče těch vojenských tranzitů, Litva je eh, ta země, která Rusko od Kaliningradu odděluje. My máme určitá pravidla pro ten styk s Ruskem. Máme dohodu, která byla uzavřena před eh, několika lety, když Rusko stahovalo své jednotky z Německa. My zatím eh, s těmi podmínkami vojenských transportů jsme spokojeni. A podle našich informací ani Rusové toho nevyužívají. Ta data, která my poskytujeme našem politikům a naší veřejnosti, v podstatě prokazují, že ty transporty po zemi obsahují v podstatě výrobní materiál, stavební materiál, palivo pro tanky a tak dále podstatě žádná munice se nepřepravuje, protože prakticky všechny ty věci jde přepravovat po moři. A vy určitě víte, že eh, funguje pravidelná transportní eh, trasa mezi Kaliningradem a Sankt Petersburgem. Tam to určitě tak to probíhá. Iskander se takto eh, převážel. My s těmi pravidla jsme spokojeni, oni asi také. Samozřejmě potenciálně je to vnímáno jako určitá hrozba, ale hovoříme o transportu zbraní, tak předpokládáme, že Rusko by využilo eh, vzduch a moře, a ne tu pozemní trasu. Co týče eh, hranice s Ruskem, máme dohodu o zprávě hranice s Ruskem. kde markujeme tu společnou hranici. Já za několik týdnů musím jít do Moskvy, protože jsem členem litevské delegace, která bude eh, vyjednávat o těchto otázkách. Chceme, aby se to dokončilo v průběhu příštího roku. Některé problémy tam jsou, některé nezhody, ale věříme, že se podaří to uzavřít, tu dohodu a ta hranice bude vyznačena. a máme adekvátní dohledové systémy na té hranici. Co se týče té transparentnosti vojenských informací, my musíme akceptovat to, že vojensk, Rusko dělá hodně pro to, aby e, zlikvidovalo ten stávající bezpečnostní architekturu v Evropě. Určitě se také pamatujete výroky předchozího prezidenta Medvěděva o tom, že ten e, systém jim nevyhovuje teď se snažte udělat prostřednictvím dokumentu z Vídně. My jsme dostali zprávy z Vídně, že Rusové odmítají aktualizovat eh, tento dokument, takže asi zůstane u toho předchozího. Co se týče transparentnosti vojenských informací a bilaterálních, eh, bilaterální měny informací, my jsme něco takového měli, aby docházelo k výměně vojenských inspekcí, kde se navštěvovaly jednotky, oni mohli navštívit ty naše, mety jejich. Pro nás to byla příležitost například jet do Kaliningradu. Před několika lety, v roce 2011, jestli se nemýlím, Rusko z vlastní iniciativy zrušilo tuto dohodu a teď nemáme žádnou bilatární možnost Dále děláme všechno proto, abychom byli hosto, hostitelským státem pro tu, no, vojenskou přítomnost spojenců, že pokud naši spojenci se rozhodnou sem vyslat další jednotky v reakci na nějaké kroky Ruska, Rusové hovoří, že vzniknou tři divize, ale to není pravda. V posledních dvou letech vytvořili více než 30 různých divizí a jednotek. Dělali toho mnohem více, než říkali. Vytvořili celé nové armády, nové eh, základny a tak dále dělají tedy mnohem více, než eh, to říkají, a moc se s tím ani neskrývají. Už jenom to, že vám to tady říkám, tak je určitou známkou, že eh, to je z otevřeného zdroje. A co se týče eh, ruských jednotek a jak profesionální jsou, to je pravda. Ministr obrany Šojgur velmi hrdě prohlašoval, že počet těch profesionálních eh, vojáků je vyšší než eh, povolaných vojáků. Eh, velká část těch je z těch speciálních jednotek. Ano, mají problém s náborem. Hodně těch profesionálních vojáků také odchází, ale oni teď rozšiřují ty nábory. aspoň na základě informací z otevřených zdrojů myslím, že docela úspěšně nabírají nové lidi a doplňují své jednotky. A když se to zvážíme jejich ekonomickou situaci, tak ta možnost práce v armádě je teď čím dál tím eh, lákavější pro mladé lidi. Co se týče umístění patriotů v našem regionu, protože jsme tady, že eh, někdo by s tím byl spokojený, ale je otázkou, jestli by to k něčemu posloužilo těm eh, krokům A2 a D. Eh, otázkou, proti komu by to mohlo být namířeno. Víme, že by se to mohlo stávat i na jiné oblasti, ale to by také, eh, šlo by se proti tomu bránit eh, jiným dešníkem a dodatečným dešníkem a tak dále. A potom jde o tu vojenskou odbornost, jestli naše zbraně by to mohly překonat, jak rychle by šlo nasadit a řídit. Takže to je jedna z těch možností a bude to samozřejmě asi vyplývat eh, z, toho, eh, z těch odborných rad nebo doporučení, které na to má k dispozici. No to je tady několik věcí, na které odpovědět nemůžu, protože se týkají NATO, jak bychom reagovali na hybridní útok, ale já jsem našel hezkou analýzu ruské strategie a jak se Rusko snaží nahrazovat eh, Spojené státy v Evropě, což mi připomíná jednu akci, které jsem se zúčastnil před asi čtyřmi lety, kde ještě ta spolupráce probíhala mezi NATEM a Ruskem, kde se diskutovalo o doktrínách, konceptech. Já jsem se zúčastnil v rámci toho jedné eh, recepce a na té recepci ty rozhovory jsou trošku uvolněnější. A vzpomínám si, že jeden eh, ruský protějšek řekl jednu věc, která mě šokovala. On řekl, že na to bylo postaveno na předpokladu, že američané se mají udržet tady, rusové mimo a Němci při zemi, ale klidně by se to mohlo obrátit, aby američané byli pryč, eh, rusové tady a Němci e, při zemi když se nad tím eh, zamyslíte, tak eh, je to také jedna z možností, o které Rusko uvažuje. Thank you, sir. Mr. Bernier. Děkuji, pane Berniere, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za všechny skvělé otázky. Já to vidím tak, že u všech těch otázek jde o tu nejednoznačnost a jak to řešit. A jde také o vazbu na článek 5. Jistě, z toho jsme vycházeli v našich úvahách a bylo to také východiskem pro posílení naší přítomnosti, ten pojem tripwire a také pro to, jak na pomoci tomu, abychom se vyhnuli nejednoznačnosti a také, aby se podařilo urychlit eh, rozhodování na politické úrovni v alianci. Něco k Iskanderům a obecněji ke kapacitám Ruska a Sovětského svazu. Často to má být odvojí schopnost, jak jaderné hlavice, tak konvenční hlavice. A pokud jde o konstrukci, je tam také strategický náhled, pokud jde o tu nejednoznačnost opozičních sil, a to musíme zohlednit. Když se díváme na Eskander zven, zvenčí, vypadají všechny stejně. Musíme se podívat na přepravníky, na ty plošiny. Ty všechny vypadají stejně, to standardní a pro nás je to opravdu těžké, protože my nemáme ten inventář a ty počty. Takže my nemůžeme vědět, co tam vlastně přesně je. A to je jedna z těch nejednoznačností, které musíme řešit. Z našeho pohledu je klíčové, jak z vojenského, tak eh, civilního hlediska z pohledu na to, to, jaká je odolnost našich sil, jaká je odolnost naší společnosti, jaká je odolnost politických nástrojů tváří v tvář nejednoznačnosti a potenciální agresy a hybridních aktivit. Byla tady otázka na složky NATO v Rusku nebo na porovnání s Pobaltím. My vůbec nemáme zájem o paritu anebo protikroky bez ohledu na to, kolik těch divizí je, bez ohledu na to, kolik peněz rusové nemají a kolik peněz by chtěli na ty věci dát. My se držíme té strategie, toho postoje, který jsme si zpracovali, abychom se také vyhnuli nejednoznačnosti. A jde také o funkčnost. To je pro nás velmi důležité. A proto potřebujeme jednoznačný účel, jednoznačné sdělení a také veřejné mínění. Takže to je jakási dohoda na státní úrovni. Je to důležité, je to velmi solidní z hlediska toho, jak to vidíme my. A pokud jde o implementaci jednotlivých národů, které k tomu přispívají, i hostujících národů, to je velmi důležité. A my jsme spokojení s tímto balíčkem. Nějak byla tady zmíněna symbolika gesta. Ano, je to pravda. Z politického hlediska, strategického hlediska je to symbolické, ale je to velmi důležité. I z vojenského hlediska. Právě proto, že té funkci Tripaly přičítáme takovou důležitost. Naše přítomnost musí být založena na vojenské proveditelnosti. Musí to být účinná vojenská síla, a to zdůrazňujeme. Tady jde o ten tripwire. A pokud jde o obranu proti eh, raketám, to není zaměřeno proti Rusku. To už jsme říkali od přijetí toho rozhodnutí podle Lisabonské smlouvy a opakujeme to neustále, přestože Rusko se staví proti nám. Z řady důvodů není to na stejné úrovni jako strategický zastrašující prostředek za B, protože fyzikální zákony jsou takové, že Proti ruským strategickým zbraním toho moc nesmůžeme. Za třetí, doktrína zastrašování. Takže je tady řada důvodů, proč to neplatí. A to rozhodnutí, které přijalo NATO, bylo proti šíření balistických zbraní, zejména pokud jde o vojenské složky, které by byly někam vyslány. problém, který máme s těmi ruskými kapacitami a jejich dvojími schopnostmi nebo kapacitami tím, že mají jak jaderné, tak koneční zbraně, znamená, že je to mnohem výš na seznamu našich priorit, pokud je o to, jak to řešit, jak tomu přistoupit. Vy jste zmínil důvěryhodnost po Baltí a konkrétně ponižování, zastrašování. Rozhodně souhlasím, jak už jsem říkal, ten problém, kterému čelíme my, nespočívá v tom, že musíme řešit scénář, plnohodnotý scénář síly proti síle. Je to tak, jak jste říkal. Jde o zastrašování, ponižování, zasahování. A dále, když se podívám na to, jaké máme nástroje, několikrát to tady zaznělo, včetně toho, prvků rychlého nasazení. To jsme zpracovali na Světový summit. Tyto věci jsou pro nás opravdu důležité. Je to práce v terénu, je to komplikovaná práce, souvisí to s naší politikou cvičení a výcviku. Máme vysoké standardy, máme určitý rytmus, pokud jde o výcvik, máme interoperabilitu mezi našimi spojenci i partnery. Takže máme tady celý takový ekosystém. A to v podstatě představuje NATO. A na tom pracujeme. A ještě bych se vrátil k té techničtější otázce, jak to vlastně přesně vypadá. A jenom taková poznámka stranou. My jsme si uvědomili po tom světovém samitu a akčním plánu pro připravenost, nakolik důležitá je logistika pro všechno, o čem mluvíme. Logistika je důležitá, abychom mohli přesunovat složky na to. Logistika je důležitá, abychom mohli přesunovat munici, zásoby, cokoliv. A uvědomili jsme si, že řada spojenců, téměř všichni spojenci, podstatně omezili své vlastní kapacity v oblasti logistiky a uvědomili jsme si, že právní ujednání už nemáme a uvědomili jsme si, že máme také problém s vlastnictvím podniků, přístavů a podobně. A že jsou tady problémy s určitými předpisy, které se týkají přepravy toxických a nebezpečných mm, e, položek. A o tom musíme také uvažovat. Uvažujeme o tom hodně dlouho. Máme expertizu schromážděnou za celá léta. Takže tyto věci se odehrávají, věnujeme se tomu v kontextu na to i na národní úrovni. A to je velmi důležité. pak eh, to byla ta spíš poznámka, jestli se bojíme konfliktu. Já myslím, že to je <laughs> skvělá poznámka, protože my uděláme cokoliv, co bude v našich silách, abychom se mu vyhnuli. Účel zastrašování, účel jaderného zastrašování je právě ten, abychom se vyhnuli válce a konfliktu, abychom se vyhnuli jakýmkoliv nepřátelským akcím. Aby žádný z našich přítel, nepřátel vůbec nezvažoval nějaký takový scénář. Hybridní válka a jak na to reagujeme. To jsme vyřešili před dvěma lety, je to velmi důležité. Rozhodně musíme stále zdůrazňovat význam odolnosti. To se týká i naší současné činnosti ve vztahu mezi EU a NATO, to je velice důležité. Máme určitou sadu nástrojů v EU, které by podle nás byly velmi užitečné z defensivního pohledu pro bezpečnost členských států a spojenců. Pracovali jsme na řadě ukazatelů a varování právě proto, abychom byli schopni rozpoznat ty nepatrné signály. Paní předsedkyně, děkuji za vaši otázku. Klíčovým prvkem Samozřejmě tady na to není nějaký celostový názor, ale klíčový prvek s našimi, našich vztazích v Rusku je předvídatelnost. Tomu se teď věnujeme. Takže zavádíme opatření, musíme zavést určitá opatření na obranu spojenců, ale jsou tady prvky, které bude třeba časem řešit a doufáme, že časem bude lepší politická atmosféra v blízké budoucnosti Musíme znovu mluvit o kontrole zbraní, o transparentnosti a o suverenitě. To jsou tedy věci, které se musí ještě odehrát nadcházející leté. Děkuji. Já vám mnohokrát děkuji, pánové. Ráda bych poděkovala všem za vaše prezentace, všem našim členům za velice živou diskuzi. Mnohokrát děkuji. A pan Zámka jistě všechny tyto věci zohlední. Když to bude nutné. Ale nyní mi dovolte, abych uzavřela tento bod na pořadu jednání. Máme tady řečníka k dalšímu bodu, je to generální ředitel vojenské, vojenské jednotky EU, takže děkujeme.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 Ladies and gentlemen, allow me to... Dámy a pánové, dovolte mi, abych tady přivítala náčelníka vojenského štábu Evropské unie, generálporučíka Esa Pulkinena. Další bod na našem programu je úloha vojenského štábu EU při provádění globální strategie EU. Pane generálporučíku, máte slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, dobré odpoledne. Mám opravdu radost, že mohu oslovit tento výbor právě dnes. Je to zajímavý den, jak všichni víme. Když, všimli jsme si toho jistě hned, když jsme se probudili. Na úvod svých briefingů často říkám, že bezpečnostní situace v Evropě a kolem Evropy se neustále mění. Ale já myslím, že vy víte, že se neustále mění i politické klima. A možná nevíme, co nás čeká, ale poslední měsíc byl pro všechny z nás rozhodně zajímavý, zvlášť pro ty z nás, kdo pracují v oblasti bezpečnosti a obrany. Je pro mě také zajímavé nastoupit po předchozím řečníkovi asi budeme mluvit spíš o té měkčí stránce obrany, než jako kolegové z Litvy a z Polska. Do Bruselu jsem poprvé přijel v roce 2000. Byl jsem jedním z prvních vojenských odborníků, kteří byli vysláni, aby vybudovali vojenskou dimenzi EU. To bylo v roce 2000 a já bych řekl, že Brusel byl jiný. Měli jsme dočasné ubytování v budově Justus Lipsius a já jsem mohl jezdit na kole ve dvoře a nebyla tam žádná ochranka. Teď to nejde ani na kole, ani aniž bych prošel přes dvě bezpečnostní kontroly. Z toho samozřejmě nemám radost, protože zabezpečení znamená, že situace není bezpečná. také bylo zajímavé začít pracovat v Evropské unii, vzhledem k tomu, že jsme byli vůbec první vojenská složka. Byly tady jisté reakce, někteří lidé za námi chodili a říkali, co vy, vojáci, tady v EU děláte? My jsme pro mír a vy jste pro válku. To byla taková první přirozená reakce nějakých kolegů, ale poté, po pár měsících, Za námi přišla delegace úřednic a říkali, ano, je velice dobré, že tady armáda je, protože úředníci, muži, se teď začali chovat slušně, třeba nám otevírají dveře, takže všechno má svoje pro a proti. Tentokrát jsem tady mimochodem po třetí. Jsem tady jako náčelník vojenského štábu a budu tady také naposled. Jsem velice hrdý na to, že jsem byl zvolen náčelníkem Evropského vojenského štábu, což je jedinečná formace ve strukturách EU. Končím na konci května, to znamená zhruba za pět měsíců. Pardon, nastoupil jsem v květnu a od té doby se toho hodně stalo. Byl bych rád, kdybyste si mě pamatovali jako člověka, který přijel do Bruselu a přispěl k Brexitu a <laughs> volbám, prezidentským volbám v USA. Nicméně tyto události rozhodně měly ještě budou mít dopady na naší práci, pokud nepřímo, tak nepřímo. Řada z těch věcí, které teď řešíme v našem štábu, který se stává ze zhruba 200 civilistů a vojáků, se týká globální strategie EU a její implementace. Já jsem stanovil tři priority pro svůj první rok. A jednou z nich bylo hned na začátku přispět k implementaci globální strategie, ale druhá priorita je postarat se o úlohu armády v EU a dále neustále poskytovat podporu pro operace a mise, na které jsou vysílány naše ženy a naši muži po celém světě. I do Afriky. A tyto věci spolu souvisí do značné míry. A globální strategie vznikla v personálních odděleních. My jsme do jisté míry přispěli k jejímu obsahu. A teď, po čase, se rozhodlo, že další, tu další logickou fázi předají dalším agenturám. Jde třeba o přímou implementaci strategie, to je vysoce operační a protože armáda je operační jednotka, my jsme byli také rádi, že jsme se mohli vyjádřit k plánu implementace globální strategie. O tom se teď jedná, projednává se v různých výborech, v radě. Projednávají se také závěry rady, které určí, jak budou postupovat členské státy při přípravách. To bude příští týden na Radě pro zahraniční věci. Uvidíme, jak to bude postupovat. Má to přímé i nepřímé dopady i pro vojáky samozřejmě. Možná jste četli tu strategii a víte, jaké diskuze následovaly po jejím zveřejnění, nejenom tady v Bruselu, ale i ve vašich hlavních městech? A já bych řekl, že jsou tady důsledky, které jsou pro nás zjevné, jsou také viditelné. Ty na jedné straně souvisí s vojenskou kapacitou, s tím, jestli armáda hraje nějakou roli při vymezení požadavků na vojenskou kapacitu, která se pak bude rozvíjet. A máme samostatné subjekty v EU, různé obrané agentury a také komisy, která k tomuto procesu přispívá. Ale naší úlohou je zabývat se požadavky. A než můžeme dospět k požadavkům, samozřejmě bychom chtěli tak, abychom měli zvážit různé možnosti a potom zpracovat požadavky, i obsahové požadavky. A já si myslím, že to asi uděláme v příštích měsících, v příštím roce. Není to časově příliš náročné, ale nějakou dobu to potrvá. Takže si můžeme říci, že tu strategii můžeme odvozovat přímo z vojenské kapacity, ale je konzistentní, koherentní a bude závazná i pro ministry obrany v jejich hlavních městech, musí reagovat strukturovaným způsobem a v úzké koordinaci s NATO, protože Eh, v Evropě, jak eh, víte, máme jenom jednu sadu kapacit a ty patří členským státům. Eh, takovou přímou a zajímavější otázkou, která se týká provádění, ta se týká struktur. Hodně se hovoří o Eh, zlepšení eh, synergií civilních a vojenských složek a jejich operací. A na druhé straně jde i o vylepšení eh, kapacit řízení a velení vojenských operací. Momentálně vycházíme z předpokladu plánování, že vzhledem k tomu, že potřebujeme na jedné straně nějaký výstup a na druhé straně eh, zdroje instituce nedostávají velice ochotně od členských států a my potřebujeme udělat něco viditelného, hmatatelného i na úrovni Bruselu, tak to děláme. k dosažení eh, větší a eh, lepší souhry eh, mezi ESVČ a civilními a vojenskými složkami a generálním ředitelstvími komise a širším rámcem ESVČ a zároveň ještě poskytovat lepší podporu našim operacím a misím. Mé úplně první zjištění na základě mého pětiměsíčního pobytu zde je to, že máme eh, závažný problém, co se týče eh, vlastně eh, velením zde v Bruselu a výcvikovými misemi, které máme v Somálsku, Mali a Středoafrické republice. A, a vlastně není nikdo, kdo by propojoval eh, to řízení a velení na místě a eh, to centrum. Takže když nějaký velitel eh, v terénu vidí, že se něco stane a potřebuje vlastně učinit nějakou odezvu, tak není nikdo, na koho by se obrátil. V reálném životě takto nefungujeme, takto nepotřebujeme, potřebujeme vlastně formalizovanou podporu i pro ty nevýkonné mise a já chci naprosto eh, otevřeně říci, že to je první problém, který bychom měli dát do pořádku. Poskytnout eh, eh, více pravomocí Evropskému vojenskému štábu, aby plnil úlohu zlepšení koordinace z, z terénu do Bruselu. To znamená, že odpovídající velitele v terénu, v poli, ti nemají takovou potřebu cestovat a komunikovat od nich e, z Bruselu, ale potřebují někoho, kdo by to dělal za ně. A také potřebují kontinuální podporu, kdyby se stalo něco nenadálého, tak, e, aby e, byl někdo na místě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a mohl by reagovat. To je první věc, kterou je potřeba dát do pořádku a v rámci stávajících kapacit Eh, by se to dalo eh, udělat poměrně snadno, jenom potřebujeme tu eh, pravomoc. Co se týče těch synergií mezi civilními a vojenskými složkami, někdy mám pocit, že lidé vůbec nevědí, o čem to je, co to znamená. my opravdu máme už silnou spolupráci mezi civilními a vojenskými složkami, protože ty v Evropě hodně fungují. To, co děláme při poskytování vojenských kapacit e, na bojištích, vždycky je tam nějaký civilní aktér v jedné či jiné funkci. A co už e, plníme velmi dobře, to je spolupráce mezi strukturami v rámci ESVČ, ku příkladu. Máme spravodajské středisko, které se stává eh, z expertů civilní rozvědky v hlavních městech a já mám také eh, ředitelství silné vojenské rozvědky u nás ale dnes jsme v situaci, kde vlastně máme jenom jeden jediný produkt zpravodajské služby, eh, který se nenazývá ani civilní, ani vojenský, ale analytici spolupracují. Jedná se o unikátní organizaci, vícestraná organizace, je to multilaterální organizace, možná jediná na světě a skutečně má výstupy. A takto plníme Eh, svoji úlohu již teď. Máme také velké požadavky na to, abychom spolupracovali s komisí, zvlášť co se týče vybavení. Ne vybavení vojenské povahy, ale spíše eh, základní eh, záležitosti jako obuv, ošacení, živobytí. My cvičíme vojenské jednotky, ale nejsme schopni jim poskytnout základní, základní eh, výstroj. A eh, také zde se velice eh, snažíme překonat i tyto problémy, finalizovat ty postupy a to je také jedna z otázek, kterou by bylo dobře, aby někdo za existence politické vůle eh, vyřešil, můžeme lépe využít stávající zdroje, abychom eh, i lépe podpořili eh, ty výcvikové mise, protože my vojsko cvičíme, ale nejsme schopni vlastně jim vyplácet mzdy a poskytovat jim základní vybavení. Co se týče strukturálních záležitostí, a pro zlepšení synergií by EU měla hrát významnější úlohu v oblastech řízení a velení. Mohla by e, zavést e, stálejší strukturu zde v Bruselu vůči vlastně těm výcvikovým misím. To byl, byl takový jeden cíl, ale když se podíváme na vojenské operace, kinetické operace, které teď třeba se eh, probíhají tři, operace Altea, Berlin Plus, ve spolupráci s NATEM a potom ještě operace Sofie a operace Atalanta, které velí eh, Eh, operační eh, základna, to je spíše takové aranžma ad hoc. Podle mého názoru existuje jasný vojenský požadavek tuto situaci zlepšit, mít něco stálejšího, strukturu, která by usnadnila včasné plánování a provádět ty operace tak, abychom nebyli vždycky v pozici, kdy ad hoc musíme něco zřizovat co nebude zřízeno včas. Mělo by to být něco stálejšího a zralejšího. Ale to je velmi politická otázka a já mohu zde vyjádřit pouze svůj vojenský názor, že to je varianta, která je kdesi na horizontu a záleží na členských státech a na jejich vůli, jestli něco stálejšího prostě vznikne mimo to, co už zde máme na úrovni Bruselu a s tím, co můžeme zvládnout v budově na Kotenberku. Ale limity našich struktur, co se týče infrastruktury, infrastruktury eh, personálního obsazení, to všechno je vlastně eh, v budově na ulici Kortenberg. Ve vztahu k těm měkkým a výcvikovým misím nejedná se o nějaké reálné vojenské operace. Příští týden tedy uvidíme, jak si vedeme, jak začneme tedy provádět tuto Eh, strategii a jak naše politické pány tedy eh, budeme podporovat. Děkuji, pane generále. A nyní bych ráda otevřela debatu. Slovo má pan Štěk. Děkuji za slovo, pane, paní předsedkyně. Vážený pane generále, děkuji, že jste mezi nás přišel. A jako vysoký představitel evropských ozbrojených sil. A já mám jednu základní otázku, kterou tady probíráme velice často. Už dva roky nás navštěvují vysocí vojenští i političtí představitelé NATO. Já cítím, že za ty dva roky eh, zde ustala jakási vzájemná žárlivost mezi jednotkami a strukturami NATO a strukturami evropských ozbrojených sil. Já to považuji za velmi pozitivní a já jsem se vás chtěl zeptat, jak vy si představujete vojenskou spolupráci e, s NATEM a jakým způsobem s NATEM komunikujete, jestli máte nějaké pravidelné porady nebo jestli je to nějaká strukturalizovaná záležitost, e, jaké vztahy Eh, s velením NATO vy máte. Děkuji za pozornost. Děkuji, pan Galer. Ano, děkuji vám za ten přehled a za to, že jste nám poskytl příležitost reagovat. Co se týče vaší úlohy realizace eh, globální strategie, Eh, nás počátkem týdne ve výboru navštívila madam Mogherini a já jsem jí říkal, zase přicházíte s dalším realizačním plánem a já si vzpomínám, že po samitu v roce 2013 zase přišla se eh, společným dokumentem mezi ní a EDA a zase chtěla něco implementovat. Nedávno v říjnu eh, proběhlo zasedání ve výboru SEDE e také a Eh, já jsem se jí ptal, jak si stojíme s plněním eh, toho dokumentu a eh, chtěl jsem něco písemně, ale to jsem ještě od ní nedostal. Takže se chci zeptat, jedná se o další implementační plán, zatímco vlastně přesně nevíme, jak a kde si stojíme, co se týče toho, co bylo prezentováno počátkem roku 2013. Já jsem vždy měl ten pocit, když máme na jedné straně strategickou orientaci z té globální strategie a pak to chceme eh, propojit s rozvojem kapacit, za tím účelem bychom přece potřebovali bílou knihu a potom bychom mohli provést nějaké hodnocení eh, obrany. To bychom věděli, co máme, co ještě potřebujeme a na základě toho bychom mohli přijít s nějakými závazky od členských států k tomu všemu. To bych tedy rád viděl, neboli moje otázka. V případě, že by paní Mogherini něco takového napadlo, eh, jste vy už v nějaké takové fázi, kdy schromažďujete nějaké části a součásti takového projektu? To je jedna otázka. A další otázka. Eh, zabýváte se nějakým obezřetným a moudrým plánováním pro den, kdy se Eh, členské státy rozhodnou eh, odstartovat PESCO, permanentní strukturální spolupráci. My máme CPCC, to, je, to jsou kapacity civilního plánování a provádění. Na vojenské eh, straně, máme plánování, ale ještě ne provádění, neboli nemáme ještě to MPCC. To by také třeba stálo za to, kdybychom učinili politické rozhodnutí, tedy zřídit permanentní velení, permanentní základnu pro civilní a vojenské, eh, vojenské složky. Vy víte, eh, z čeho by se taková základna měla skládat. Vy víte, co by tam mělo být. Když jsem se paní Mogherini eh, zeptal, tak ona mi řekla, že záleží na členských státech. A já jsem jí řekl, ale je na vás, abyste je k tomu vyzvala. Neboli chci se zeptat, jestli eh, máte připraveno eh, něco, eh, co by vzbudilo náladu a chuť členských států se do něčeho takového pustit. Dnes máme nového amerického prezidenta, který vstupuje do své funkce, který ne zcela chybně řekl, že co se týče na poli bezpečnosti, Evropa zatím byla takovým trochu černým pasažérem, jezdila zadarmo, to není úplná nepravda, ale myslím, že teď tedy nazrála situace, měli bychom to vidět naléhavě a vzhledem k vaší zkušenosti a k vašim lidem, které máte k dispozici, a ještě předtím, než tedy paní Mogherini vyzve členské státy, které, jestli byste nemohl vy zase také pozbudit paní Mogherini, aby to udělala. Děkuji, pan poslanec Marek Jurek. Děkuji. Pane generále, na počátku jste uvedl, že mezinárodní situace je velice dynamická, každý den se proměňuje a z našeho hlediska se proměnila dramaticky i dnes. A takže to jen potvrzuje vaše slova, ale vzhledem k tomu, že situace je opravdu tak dynamická a stále se vyvíjí, Chci se zeptat na vaše zásadní priority ve vaší strategii. Já vím, že možná vy, vojáci, nemáte rádi, když se vám kladou otázky na politické záležitosti a vím, že třeba nebudete moci říci všechno, ale možná, že byste eh, nám mohl říci něco o prioritách, které spochybnit nelze. Naše přítomnost na somálském eh, pobřeží, přítomnost v Mali, Středoafrické republice, to je všechno velice důležité z humanitárního hlediska, ale takové operace potvrzují, že EU se dokáže účastnit i velkých projektů, jenže to nelze interpretovat jako naplnění našich závazků vůči členským státům, protože tam před sebou máme mnohem konkrétnější a hmatatelnější závazky. Hovořím o východní Evropě, po baltských republikách. E, před nějakou dobou e, George Friedman navrhl, napsal esej o relativitě e, spojeneckého svazku NATO a jestli se jedná o politický anebo vojenský svazek. Došlo k řadě intervencí, které lze pochybovat. My bychom měli konkrétními eh, eh, kroky eh, zdůvodnit, že to není pravda. Ku příkladu, středozemní moře. Už 18 měsíců trvají určité závazky, které se nepodařilo naplnit. Jsou to závazky, které se týkají boje proti uh, pašování lidí. Uh, vojenská složka by toto měla eh, eh, řešit, měla by eliminovat tu hrozbu, která jinak poroste. Eh, před rokem a půl se Evropská rada rozhodla, že bude bojovat proti obchodu s lidmi na pobřeží států původu. Později bylo řečeno, že to je možné realizovat pouze v rámci diplomatického mandátu, jenže ten mandát byl velice úzký a týkal se operace na otevřeném moři. A realizovalo se to díky pouze eh, Spojeném království a USA a OSN. Jak by to vypadalo asi dnes, kdybychom takovou eh, operaci měli zopak, opakovat. Eh, operace UNAFOR a SOFIE jsou důležité, co se týče jejich humanitárních rozměrů, ale rozhodně to není nic převratného. Rozhodně to nepomůže snížit eh, eh, úroveň hrozby. Proto se ptám na ty priority. Kde jsou a které výzvy považujete za nejdůležitější? Na co bychom se měli zaměřit? Na které hrozby? Které hrozby dokážeme e- eliminovat? A nebo alespoň zmenšit? Pakliže toto nedokážeme identifikovat, eh, budeme ve špatné situaci a aliance by měla zvýšit svou viditelnost. Musíme prokázat, že jsme důležitým globálním hráčem, který nějakým způsobem má vliv na e, globální situaci. Musíme umět plnit své základní úkoly, ale to se nám nedaří. Z toho vyplývá moje otázka. Takže které výzvy jsou nejdůležitější, na co se máme zaměřit? kde se máme ve funkcích eh, doplňovat, jak mají vypadat naše vztahy s NATEM. Vím, že ne všechny členské státy EU jsou členy NATO, některé se neutrální, ale stejně s NATEM musíme spolupracovat. Děkuji, Sabine Lezing. No, Děkuji. Já jenom eh, několik konkrétních otázek. Obsahuje ta evropská globální strategie také to, že je potřeba mít k dispozici také ty špičkové možnosti eh, a mít eh, celoevropský kontingent. To je stanoveno na 60 tisíc eh, vojáků. Chci se ptat, jestli má dojít k nějaké úpravě těch cílů a pokud ano, tak v jakém rozsahu. Další otázka jsou vojenské rozpočty v Evropské unie. Ty představují přibližně 200 miliard euro ročně. Kolik si myslíte, že potřeba ještě investovat do toho, aby se ty cíle té Evropské globální strategie naplnily? A moje poslední otázka Vědecká služba německého parlamentu nedávno zveřejnila stanovisko, kde se hovoří o tom, že Německo by mohlo obsadit eh, ten post eh, náčelníka generálního štábu Evropské unie, eh, míst po, po Brexitu. Chci se zeptat, jestli se už o tom jedná a jak pravděpodobně si myslíte, že to je. Děkuji. To bylo, to bylo poslední vystoupení a nyní poprosím pana generála, aby na to všechno odpověděl. Děkuji vám za vaše otázky. Pokusím se odpovědět na všechno, nevím, jestli to budu schopný. Ale e, myslím, že z toho vyplývá, že také velmi pečlivě sledujete ten vývoj, což je pro mě e, e, což mi dává pocit uspokojení, že i poslanci Evropského parlamentu se tomu věnují takovou pozornost, co se děje. Nejprve k NATO. Máme jenom jedné síly 90% mých eh, příslušníků eh, působili i ve strukturách NATO, takže my jsme úplně interoperabilní našimi kolegy z NATO. Čím více vojáků budeme mít, tím méně problémů budeme mít. Eh, ta práce kterou eh, s, eh, ta spolupráce, kterou máme s NATem, se eh, pořád intenzivňuje. Je to operativní spolupráce, to je například operace Altea Evropské unie, tam je to poměrně stabilní už řadu let. <clears throat> Dále jsou to námořní operace, tam zase ti naši velitelé musí být v přímém kontaktu třeba ve Středomoří s těmi eh, veliteli z NATO. Co se týče mojí role, já jsem v kontaktu se štábem NATO, s jejich zástupci, se kterými se setkáme velmi často, minimálně jednou za měsíc, no, praxe je častěji. Vyměníme se informace. A hovoříme o relevantních tématech. Nicméně jsou tady určitá politická omezení a to znamená, že nemůžeme jít až tak daleko, jak bychom chtěli jít, ale to je přirozené a, a omezení existují jak na straně NATO, tak na straně EU. Eh, e Možná je to politování hodné, ale nemůžeme s tím nic dělat. Praktické spolupráci můžeme jít poměrně daleko, ale vždycky nastane určitý okamžik, kde musíte skonzultovat s politickou úrovní, aby ta praktická spolupráce mohla dále pokračovat na té úrovni. A tak to prostě v současnosti je. Takže vzájemně si velmi dobře rozumíme, spolupracujeme do maximální možné míře. Spolupracujeme s NATem, máme jenom jedny jednotky. Jak jsem říkal, ty Prahy pro zahájení spolupráce jsou tady relativně nízké, ale jsou tady určitá politická omezení. Teď k té globální strategii. Jde otázku týkající se rozhodnutí Rady EU. To spadá čistě do nespadá čistě do mé eh, domény. Ten problém je tady v tom, že členské státy musí být ochotné zavést systém společného zadávání eh, zakázek. To je už dlouhodobá záležitost. Jak eh, přesvědčit české státy, aby eh, k tomu přistoupili, ty požadavky se nepřemusí naplnit, ale potom by EDA to mohla hrát roli, která by pomáhala těm českým státům to prakticky provádět. Ta ochota zatím nebyla příliš velká. Budeme mít i strategické pokyny pro to. A myslím, že postupně začíná převládat přesvědčení o tom, že sami nic nikdo nezmůže, ale že společně by to bylo mnohem lepší. Ale už nějaké úsilí funguje na regionální úrovni, bilaterálně, trilaterálně, ale i v širším kontextu. No, není to úplně viditelné, je to jak v rámci NATO, ale i e, v jiných e, regionálních uskupeních, například te, máme e, Severskou radu spolupráce na severu Evropy, tam to funguje docela dobře. Jsou to věci, které tedy teď probíhají a já doufám, že ta globální strategie to ještě více podpoří. A Potom jde o ten obraný průmysl, ten trh, který tady vůbec na to je. Ale to už je trochu jiné téma. A teď k těm eh, kapacitám a jak k tomu přistupujeme hm, v té oblasti. Máme jakýsi katalog požadavků, který to řeší. Tím odpovídáme na tu další otázku, tedy jak vlastně budeme řešit ty eh, kapacity ve fázi eh, implementace. Například musíme mít nějaké vyhodnocení na základě politických instrukcí od členských států, do jaké míry eh, schvalují ten implementační plán a potom se to musí rozepsat do jednotlivých položek, aby to vždycky zahrnovalo tu celkovou ambici, potom se to rozložilo na ty vojenské operace, civilní operace. A vždycky se to musí opírat o nějaké konkrétní scénáře, buď o ty staré nebo nově vytvořené scénáře. A pak se musí posoudit, jestli ty požadavky jsou pořád stejné jako předtím, nebo se teď musí změnit a jestli odpovídají odpovídají tomu, co navrhuje EDA v rámci toho společného zadávání. Nemůžeme ještě eh, říct, jestli se ty celkové cíle, ty hlavní cíle budou muset nějak eh, revidovat, ale to je v každém případě základ pro celé naše plánování. Potom tady byla zmínka o té permanentní struktuře pro spolupráci PESCO. Otázkou je, jestli to je prostředek anebo hybná síla pro tu spolupráci. Já na to nemám nějak pevný názor, ale je možné, že by se to mohlo využít pro to, aby se celý ten proces urychlil o přibudování těch obraných kapacit a obrané spolupráce ale eh, bude to na čínských státech, aby o tom rozhodli. A teď CPCC. Myslím, že to v podstatě odpovídá v té vojenské oblasti i tomu, co existuje v té civilní oblasti. To ale není jediné. Bude se to vyžadovat bude se to vyžadovat i v těch školících nebo cvičit, cvičeních, misích podobě cvičení. Jak víte, tak já pocházím ze severu, my tam máme eh, obecně praktický, pardon, pragmatický přístup Měli bychom postupovat krok za krokem, měli bychom dělat to, co udělat můžeme v tom daném okamžiku, vždycky to maximálně eh, využít, eh, efektivně využívat eh, zdroje a to je, tak já k tomu přistupuji. No, jde-li o formální statut. Tam se bude muset revidovat i nějaká ta zadávací dokumentace nebo hm, referenční rámec. A jinak bych byl hm, advokátem toho postupného přístupu a uvědomovat si neustále, jaké jsou, jaká jsou omezení, jaké jsou příležitosti. Příležitosti samozřejmě eh, vždycky jsou. A teď prioritám. paní Mogherini možná přešla s tou mírou těch ambicí v rámci té vnější činnosti. To jsou operace mimo naše hranice, různých typů. Potom jsou to partnerství Tady jde o spolupráce s dalšími aktéry, protože sami eh, toho eh, moc nezvládneme, začnu spolupráce například s Africkou unii nebo s jinými partnery, ale jde také o budování kapacit v těch eh, zemích, v těch třetích zemích mimo naše hranice. se nabízí také rozvoj pomoc těmto zemím. A samozřejmě, že bez bezpečnosti žádný eh, pozitivní vývoj ani eh, nemůže být. A to se promítá i do naší práce. A to si myslím, že potom eh, v každém dostatku vede k posílení bezpečnosti. Eh, dále jde o ochranu Evropy. To možná nebylo úplně pochopeno v minulosti. A teď se dostáváme i k roli jednotlivých organizací. Na to se v určitém smyslu vrátilo ke své základní funkci, článek 5, kolektivní obrana. A To se teď ukazuje také v té zvýšené vojenské přítomnosti na východě eh, aliance ve členských zemích. A na to také přispívá do misí eh, zahraničí, ale hodně energie na to se vyžaduje právě to zajištění nebo ujištění podle článku 5 když se podíváme na Evropu, tak je tady teď řada eh, faktorů, terorismus, migranti, obchod eh, s lidmi, hybridní hrozby, kybernetické eh, hrozby. A to vlastně znamená obrovskou škálu různých menších a větších problémů. A institucionálního hlediska by to eh, eh, mohla ochranu eh, zvládat i Evropská unie. To je terén, na který bychom se také měli pečlivě podívat, protože pokud budeme schopni chránit naše hranice, pokud budeme budeme účinně zabraňovat teroristům, aby k nám vstupovali, tak tím přispějeme k bezpečnosti našich občanů. A Samozřejmě se potýkáme s určitými limity společné bezpečnostní politiky. A eh, to také o to, jestli ten článek o solidaritě má aplikace i mimo území evropské nebo mm, mimo území českých států v zahraničí. O tom musí rozhodnout členské státy. jestli jejich orgány, jako je policie nebo něco podobného, by tyto funkce mohly plnit. Například to, co děláme ve Středomoří, operace Sofia, ta má určité limity. Dělali jsme hodně operací, jako byl OLAF, Nešlo o záchranu občanů třetích zemí, kteří by se jinak mohli utopit. To si vyžadovalo obrovské úsilí, to humanitární akce. Ale nepodařilo se nám přerušit ty převaděčské sítě, dělalo se to vojenskými prostředky, protože ty byly jediné k dispozici na zajištění naší námořní hranice. A my jsme byli vlastně jediný, kdo měl ty prostředky k dispozici ale omezení dané současným mandátem je problematické. My musíme působit eh, také na té libijské námořní a vzdušné hranice. Tím to znamená, že nemůžeme řešit ty sítě převaděčů. Plánovalo se, že bychom tam eh, působili, kdybychom mandát měli, ale Eh, teď v tomto okamžiku je Libie v podstatě zhrouceným státem, kde není možné vyjednávat eh, s libijskou vládou, tam probíhá víceméně občanská válka. A to zase sebou přináší problémy. Operace Sofia má mandát na školení libyské pohraniční stráže. První výcvik již eh, skončil eh, v říjnu. Díky tomu by libijské orgány měly své vlastní lidské zdroje a finanční pomocí by mohly začít monitorovat své pobřežní vody. To, je, to by mohlo potenciálně tu situaci zlepšit a pro převaděče by to situace, situaci zkomplikovalo, protože teď to je pro ně velmi jednoduché. We are Omezení jsou právní povahy. My jsme schopni z vojenského hlediska provést ty jednotlivé fáze operace, pokud se o tom rozhodne na politické úrovni a pak můžeme přejít spíš k té genetické fázi. Ale samozřejmě tím, že se řeší bezpečnost jenom ve Středomoří nebo na pobřeží, nemáme řešení těch problémů. Příčiny těch problémů jsou v řadě případů v Africe. A někdo to může vidět cynicky, že to, co děláme v Africe, jsou jen malé mise, civilní a vojenské mise. A je to jakási kapka v moři. Ale já nesouhlasím. Můžeme přiměřeně přispět. Můžeme skutečně posílit bezpečnostní sektor v jednotlivých zemích. A to zajistí stabilitu a také perspektivu pro, tě, pro tyto názory. A to bude opravdu zásadní. To musí zvážit Evropská unie, ne sama, ale společně s Africkou unii, společně s EU a takhle s NATO. Protože my máme v Evropě společné bezpečnostní prostředí. Není to Vychází to z nějakého institucionálního základu. My nežárlíme na NATO, protože ty hrozby a ta rizika jsou společné. A my nejsme konkurencí pro NATO, my jsme partneři. EU je v podstatě svou povahou úplně jiná organizace v porovnání s NATO. Pokud jde o rozpočet, o kolik víc peněz bychom potřebovali? Na to se opravdu těžko odpovídá. Ale já bych řekl, že teoreticky naše současné rozpočtové prostředky v členských státech, když přihledneme k tomu, že rozpočet už dosáhl na dno a maličko se zvyšuje, Kdyby členské státy využívaly rozpočet chytře, bychom dost peněz na investice, ale aby bylo možné chytře investovat, musíme investovat společně. To se snadno říká tady v Bruselu. Můžeme požádat členské státy, aby toho dělali víc a aby to dělali společně. Protože jsou národní priority, národní záležitosti, které mohou vydláštit cestu různým přístupům, které jsou spíše národní než mnohonárodní. Ale celkový cíl, který vychází z NATO, přičemž 28 členských států jsou členy NATO a mají určité procento HDP na obranu, to je dobře. ale já nemůžu radit žádnému členskému státu, jak to naplnit. Musíme mít dost peněz na investice a investice jsou zásadní pro naše kapacity. Ne ta čísla jako taková, ale podíl rozpočtu přiděleného na investice. A kdyby se investované peníze víc využívali pro mnohonárodní projekty a využívali se lépe, protože alespoň z institucionálního hlediska můžeme ušetřit a může využít peníze pro společné účely, pro účely, které už jsme si stanovili. Pak stačí, aby to obrané agentury implementovaly. Co se Brexitu týče, Článek 50 zatím nebyl aktivován. A já bych řekl, že to bude okamžik, kdy bude možné něco udělat. Já tady mám defensivní postoj, protože v mém štábu pracuje 15 Britů, civilistů i vojáků. Každý z nich je na 110% pro Evropu. Jsou velice schopní, inteligentní a připravení přispět Evropské unii. A já samozřejmě trvám na to, že si chci zachovat své lidské zdroje, pokud možno. Nicméně uvidíme, jak to nakonec dopadne. Až se Británie skutečně odpojí. Ale je velice důležité, abychom měli lidi, kteří přispívají. A moje krátkodobá priorita je ponechat si je, protože Možná si řeknete, že 15 lidí není moc, ale pokud požádáte ostatní členské státy, aby je nahradili, bude to problém. Jaký je širší dopad Brexitu pro obranu a pro další aspekty? To se ještě uvidí. Ale v případě Británie to je silná vojenská moc, jestli ne nejsilnější v Evropě, a to jistě bude mít dopad na naše plánování, na naše kapacity. Když se na to dívám z vojenského hlediska, ne z politického, ale vojenského, nesmírně by prospělo, kdyby Británie, pokud, a já stále říkám, pokud dojde k Brexitu, protože Británie zůstane evropským aktérem, evropskou velmocí a i po Brexitu. A my vnímáme rizika stejně, bez ohledu na politickou situaci. Děkuji. Pane generál poručíku, mnohokrát děkuji za tuto nesmírně zajímavou výměnu názorů. Doufáme, že se k nám brzy vrátíte, abyste zrekapituloval vývoj událostí. Budou to zajímavé časy. Mnohokrát děkujeme. a počítáme s tím, že s vaším štábem i s vámi budeme nadále udržovat dobré vztahy. Děkuji. Please stay, we have next. Zůstaňte tady, prosím. Čeká nás ještě další velice zajímavý bod na pořadu jednání. Well. Dámy a pánové, naším dalším hostem je velvyslanec Kanady při Evropské unii a téma je vysoce aktuální transatlantické partnerství v oblasti bezpečnosti. Rádi bychom s jeho excelencí hovořili o vyhlídkách transatlantického partnerství. Obvykle, když mluvíme o transatlantické bezpečnosti, máme především na mysli vztah mezi EU a členskými státy EU. Buď bilaterální nebo multilaterální v rámci NATO. A máme na mysli Spojené státy americké. ale často zapomínáme na ohromnou úlohu a příspěvek našeho dalšího partnera v Severní Americe, kterým je Kanada. Tyto vztahy mají dlouhou historii. Vidím, že máte na klopě. Mlčí má, to mi připomíná obrovský příspěvek kanadských vojáků k evropské bezpečnosti a oběť Kanaděnů. Takže vaše excelence mnohokrát děkujeme za to, že jste přišel i v tuto pozdní hodinu na naše jednání. A prosím, máte slovo. Jeho excelence velvyslanec Daniel Costello, velvyslanec Kanady při Evropské unii. Děkuji, mnohokrát děkuji za vaše vlídná slova na úvod a také děkuji za to, že jste tady zůstali na konci dlouhého dne. A děkuji za to, že uznáváte roli Kanady v tomto velice důležitém transatlantickém bezpečnostním partnerství. Já vím, že nás často přehlížíte. My nechceme být přehlíženi, chceme být uznáni jako dobrý partner. A děkuji také paní předsedkyně za to, že jste uznala naši roli v evropské bezpečnosti, zejména v posledním století. V tomto týdnu si právě připomínáme oběť Kanaďanů tady na tomto kontinentu. Ano. Mnohokrát děkuji. A francouzsky bych také chtěl říci, že velmi rád budu moci odpovědět na jakékoliv vaše otázky ve francouzštině. My v Kanadě jsme velmi rádi, že máme dva eh, jazyky a rádi je oba používáme. Budu se snažit mluvit stručně, protože byl to dlouhý den, ale vítám tuto příležitost. Dostal jsem se úkol říct pár slov o naší úloze v transatlantickém partnerství v oblasti bezpečnosti, ale já bych především chtěl krátce poukázat na to, že sdílíme mezinárodní priority a to není náhoda. A možná vám uvedu pár příkladů hlavních oblastí, kterými se společně zabýváme. Můžeme mluvit o bilaterální spolupráci mezi EU a Kanadou, o tom, jaké vyhlídky nás čekají. A myslím, že to mohu udělat rychle, protože mě zajímají také vaše otázky nebo připomínky. Na úvod bych řekl, že EU vidíme jako nepostradatelného partnera. Silná EU je silným partnerem pro Kanadu v oblasti bezpečnosti a to představuje sdílené hodnoty. Já myslím, že to zásadní, my to uznáváme. Oslavujeme 40. výročí formálních bilaterálních vztahů, ale jak už jsme říkali na začátku, máme dlouhou historii. Zašli jsme z Evropy a zapojovali jsme se do, v Evropě v průběhu celé historie a Kanaďanům na tom hodně záleží. Když se dívám naše mezinárodní priority, je zřejmé, že odpovídají těm prioritám evropským, takže záleží nám na mezinárodním míru a bezpečnosti, ale zvlášť v evropském sousedství. A tady mám na mysli východ i jih, ale především nestabilitu na Blízkém východě. Máme mysli boj proti terorismu, proti radikalizaci, to tam všechno patří. Záleží nám na tom, abychom prosazovali mír pro pluralismus a lidská práva po celém světě. Záleží nám na tom, abychom vytvářeli vícestranné rámce, abychom posilovali transparentní globální zprávu na základě pravidel a mezinárodního práva. A rozhodně nám záleží na tom, abychom řídili migraci, abychom se pokusili eh, usnadnit břemeno, které představují uprchlíci, zřejmě pokud je o taky Blízkého východu. Záleží nám na tom, abychom podpořili nové cíle udržitelného rozvoje OSN a také jsme se zavázali, že podnikneme kroky doma i v zahraničí v boji proti klimatu a také při přechodu na čistší formy energie. To bude velmi důležité. A také jsme se zavázali, že budeme investovat do výchovy a do otevřené společnosti. Společně s našimi obchodními a investičními partnery. Možná jste si všimli, že náš ministerský předseda byl před týdnem a půl v Bruselu. Podepsali jsme dvě významné dohody. Jedna je CETA, ta se k vám brzy dostane, a druhá je naše dohoda o strategickém partnerství. Tyto dvě dohody jsou vyjádřením těchto sdílených hodnot. A bez pochyby s vaším souhlasem umožní, aby se naše vztahy povznesli na novou nebývalou úroveň, abychom se dále přiblížili, abychom dále spolupracovali. Já myslím, že to skvělé. Není to jenom skvělé, je to i důležité, když se podíváme na eh, globální širší strategickou situaci. Já myslím, že je důležité uznat, že není náhoda, že tyto mezinárodní priority, které jsem uváděl, jsou prioritami evropskými i kanadskými, pokud tomu správně rozumím. Není to náhoda, protože máme stejné hodnoty. Záleží nám na nich. A mohu vás ujistit o tom, že Kanaděné vědí, že naše bezpečnost je úzce zpěta s evropskou bezpečností a naše prosperita je úzce zpěta s prosperitou evropskou. A proto, když se díváme na výzvy, kterým čelí Evropa, víme, že jsou to globální výzvy, jsou to i naše výzvy a chceme se na nich podílet. Takže několik eh, příkladů, které stojí za zmínku. Za prvé, koalice proti Daeši. My jsme se do ní zapojili od samého počátku, od roku 2014. Zapojili jsme se do všech pěti pracovních skupin. Zavázali jsme se také k vojenské přítomnosti. Ustali jsme v leteckých operacích v Iráku a Sýrii asi před rokem ale strojnásobili jsme závazky v oblasti výcviku, poskytujeme intenzivní pomoc při výcviku iráckým bezpečnostním složkám, snažíme se budovat kapacitu pro regionální složky, podporujeme Kobanici, máme 830 eh, příslušníků přímo v terénu, provádějí výcvik, radí, pomáhají, podporují iráckým bezpečnostním složkám, aby postoupili kupředu. Zavázali jsme se, že v příštích třech letech dáme 1,6 miliardy dolarů v rámci eh, komplexního regionálního regální eh, reakce. Víme, že to je potřeba v Iráku, týká se to bezpečnosti, vývoje, stabilizace a humanitárního programování. A také jsme aktivní v diplomatické oblasti v OSN. v Mezinárodní podporné skupině pro Syrii a na dalších vícestranných fórech a usilujeme o mírové řešení této humanitární katastrofy, která teď eh, probíhá v Sýrii. Žádali jsme především v OSN o nějakou úlevu v té hrozné situaci v Alepu a rozhodně podporujeme plány EU na nějakou pomoc v Alepu. A když se podíváme dál, než je jenom Blízký východ a ty naléhavé problémy, tam naše závazky, myslím, že se mohu podívat třeba na východní sousedství. Rozhodně jsme vždy podporovali Ukrajinu v naší historii. Máme 1,3 milionu Kanaďanů ukrajinského původu a celou řadu dalších z východní Evropy. Hodně to doma pocitujeme, Trváme na tom, že musíme pokračovat v sankcích proti Rusku, které má na vinu tuto situaci. Je to důležité až do úplné implementace Minské dohody. My víme, že to je postoj EU. Už nějakou dobu jsme velice aktivní, nejspíš od Majdanu a od okupace Krymu. A to nejenom pokud je o sankce, ale také o finanční závazky přes 700 milionů pomoci, pokud je o půjčky a bilaterální rozvojovou pomoc. Přislíbili jsme půl milionu dolarů na miliardy dolarů na humanitární pomoc pro Ukrajinu a také jsme se účastnili vojenského výcviku. Máme teď 200 vojenských příslušníků, kteří se účastní výcviku a poradenství na Ukrajině a jsme aktivní ve společné skupině NATO. Další oblast, kterou musím zmínit, je samozřejmě NATO obecně. Kanada je zakládajícím členem NATO na to považujeme za zásadně e, důležité z hlediska politického a vojenského spojenectví. Přispíváme k operacím to a od vzniku na to před 65 lety ho považujeme za zásadní pro naši bezpečnost. A proto jsme se aktivně účastnili například v e, operacích v Afghánistánu, na Balkáně a v Libii. Patříme do stále námořní skupině NATO, ta se účastní například eh, průzkumů ve Středomoří. Podporujeme naše spojence zejména ve střední a východní Evropě prostřednictvím výcviku, cvičení a dalších operačních úkolů. Premiér Trudeau ve Varšavě na posledním samitu na to vyhlásil, že eh, Kanada bude čtvrtou rámcovou zemí, která bude odpovídat za vznik samostatného praporu v rámci jakých ujišťovacích opatření a převezmeme velení eh, vícestranných složek v Lotyšsku, pošleme tam 600, 450 vojáků a ozbrojené vozidla, budou tam od jara 2017 a kromě těchto vojsk vyšleme také letouny, aby pomáhali hlídat eh, letový prostor a také eh, námořní frigatu. Myslíme si, že jde o to, abychom vyslali správný signál soudržnosti v rámci NATO, abychom posílili důvěru alianci i mezi členskými státy, abychom se opět dostali k odpovědnému dialogu. Jsme si vědomi intenzivních diskuzí o spolupráci mezi EU a NATO a rozhodně můžeme podpořit společné prohlášení EU a NATO z července z Varšavy, kde se uvádí, že spolupráce mezi EU a NATO představuje strategickou prioritu a urychlená implementace těchto priorit v takových oblastech, jako je eh, postup proti hybridním eh, hrozbám, strategická komunikace, kybernetická obrana a tak dále, aby se tyto věci co nejrychleji eh, dostaly ku předu. Vítáme také ambici EU posílit spolupráci. Samozřejmě potřebujeme komplementaritu v partnerství s NATO. A já si myslím, že to je důležité. A jinak bilaterálně bych asi měl poukázat na dvě věci. Spousta lidí o tom neví. My jsme nejbližší a nejpodstatnější neevropský partner z EU, pokud jde o pozorování voleb a misí CSDP. Takže například u pozorovacích misí jsme se účastnili, nebo vyslali jsme přes mm, zástupce do více než 20 misí, třeba v Africe, v Ázii a to rozhodně vítáme, protože to znamená, že se dostaneme na obtížná místa, kam bychom se nedostali sami, ale s našimi nejlepšími partnery uznávanými misemi dokážeme přispět a můžeme podpořit mezery ve volebních procesech a ve snahách o demokratizaci společně s EU, takže toho si velmi ceníme a chceme v tom pokračovat. To též platí pro mise EU CSDP. My jsme se účastnili, myslím, víc misí než jakýkoliv jiný neevropský partner. Bylo jich 10 ze 34 od roku 2003. Náš příspěvek byl především vojenský a policejní v oblasti výcviku. Občas jsme posílali i další experty a finanční příspěvky a přispěli jsme na Demokratické republice Kongo, v Mali, v bývalé Jugoslávské republice Makedonie, Bosně a Kosova a Afganistánu. A teď máme dvě mise na pomoc Ukrajině a na západním břehu z EU. Takže to je probíhající spolupráce a když se díváme do budoucna, rádi bychom to rozšířili, ale myslím, že se v současné době teď v Kanadě zamýšlíme nad tím, jak nejúčinněji přispět k míru a stabilitě. A já myslím, a je zřejmé, že že občas se zdá, že konflikt a nestabilita převažuje, vyvíjí se to. U bylostátních konfliktů často řešíme spíše povstání nebo teroristická kriminální sítě. Myslíme si, že se musíme zamyslet nad tím, jaké máme nástroje a jak se vyvíjet dál, abychom co neúčinněji eh, postupovali v tom bezpečnostním řetězci a abychom pomohli posílit mír a zmírnit stávající konflikty a nebo znovu vybudovat společnosti, které si prošly konfliktem. Takže za tímto účelem naše vláda nedávno oznámila nový program o hodnotě 450 miliard dolarů. Je to program pro mír a stabilizaci. A jde o ten komplexní přístup, o kterém se tolik mluví i tady v EU. Chceme podporit, podpořit prevenci konfliktů, dialog, mediaci, pokud možno budování kapacit pro zodpovědnější a inkluzivnější instituce a chceme položit základ pro vývoj, pro dlouhodobý vývoj a spolupráci. Tento program bude v Kanadě realizován ve spolupráci s nově vzniklým Úřadem pro lidská práva, svobody a inkluzi. Myslíme si, že to je oblast k rozmanitosti a mírové pluralitě, kterou u nás vládáme, je oblasti, kde můžeme přinést expertizu v různých jazycích a proto teď v Kanadě zvažujeme, kde můžeme být nejúčinnější s našimi nejlepšími partnery a rozhodně vítáme vaše názory. Já vím, že když tady byl před týdnem a půl náš premiér, byl tady i s ministrem zahraničí, setkali se i s vaší vysokou představitelkou Mogheriniovou a probíhá opravdu důležitý konstruktivní dialog. Sdílíme tady mezinárodní priority, ale hledáme také způsoby, jak můžeme konkrétně spolupracovat. A já myslím, že ty dvě dohody, které jsem uváděla na začátku, CETA a dohoda o strategickém partnerství, které před, představují novou sérii strukturovaných konzultací v celé řadě oblastí naší spolupráce, i více straně oblasti odzbrojování, rozvoje, multilateralismu, v celé řadě dalších oblastí to je obrovský příslip z hlediska blížší spolupráce mezi EU a Kanadou, takže rozhodně nám záleží na tomto transatlantickém partnerství. Jsme rádi, že tady dnes můžeme být. Já se omlouvám, že jsem mluvil déle, než jsem měl v úmyslu. A vítám vaše komentáře. Děkuji. Excellence, thank you very much indeed. Uh, vaše excelence, děkujeme vám. Jistě si plně uvědomujeme, jaká, jaký je příspěvek Kanady globální bezpečnosti a vážíme si vaší přítomnosti zde v této pokročilé hodině. Bylo to velice zajímavé. První otázku položí na téma evropsko-kanadské spolupráce pan Gále. Eh, děkuji vám, pane velvyslanče je eh, pro nás velikou ctí a pěknou příležitostí vyslechnout velvyslance eh, přátelské partnerské země a kdybych nevěděl, že eh, jste geograficky na sever od USA a jeho západně od Grónska, tak byste zněl jako vyslanec členské země EU, ale jste z Kanady a o to lepší je vlastně vyslechnout, eh, kolik toho máme společného v hodnotách, principech, politického hodnocení, krizí, eh, před kterými společně stojíme. A v této obtížné době z globálního hlediska je cené mít takového partnera, jako jste vy a zvláště co se týče otázek, o nichž je řeč zde na tomto výboru. Jsem rád, že jste také zopakoval vaše postoje, které se týkají Ruska a Ukrajiny a dalších krizových oblastí, kde jste se tolik zapojili. Já si vzpomínám jako, jako eh, šéf pozorovatelské mise v Tunisku, tam byli kanačtí pozorovatelé s námi také Eh, vy jste, vy jste, vy eh, jste vlastně tam měli silnou přítomnost a nám se podařilo vyřídit jakýsi problém, který eh, Tunizané měli s akreditací vašich pozorovatelů, ale podařilo se to, takže si na to velice dobře vzpomínám, na tu interakci s kanadskými partnery. Toto asi není ani tak otázka, ale společná výzva našim oběma stranám a také Eh, vůči eh, nové americké vládě a NATO, eh, co se týče politiky vůči Rusku a Ukrajině. Máme teď určité otazníky, co se týče poznámek pana Trumpa, co se týče Ruska a amerických závazků vůči Ukrajině a NATO. Já věřím, že okolí prezidenta, nového prezidenta zajistí, aby se eh, no, eh, nové vedení eh, skutečně drželo té zaužívané linie, ale i tak tradiční partner, jako jste vy, se jistě zaslouží o to, aby ten očekávaný přístup americké vlády tedy se nějak zvlášť neměnil. Těším se tedy na dobrou eh, další spolupráci a děkuji vám za to, co jste řekl. Děkuji. Paní Ana Gomeš, děkuji. Vítám vás zde. Naše předsedkyně paní Fotiga eh, se právě zmínila o pokročilé hodině a ona to byla i dlouhá, dlouhá a eh, těžká noc, temný den chci se vás zeptat, jestli opravdu se postaví ta zeď. Někdo se na to ptal, jestli ta zeď, která, o které se tady hovoří eh, na jižní eh, na jižní hranici USA, jestli náhodou eh, nebude následována eh, další zdí, tentokrát na severu USA, ovšem vybudovaná Kanadou, aby se bránila před čímkoliv, co by mohlo teď přijít z USA, i když eh, sdílím to, co řekl kolega Gáler. Doufám, že vedení kolem prezidenta eh, bude korigovat nějakým způsobem cokoliv, co by si pan Trump přál. Jak vidíte eh, vývoj eh, vašich vztahů s USA? Jsou Kanaděné znepokojeni? Já jsem si během nočního sledování voleb přečetla, že stránka pro žádosti o kanadské občanství eh, během eh, toho vývoje voleb eh, spadla vinou, vinou velkého množství žádostí. Kolega se zmínil o Rusku a vztazích s Ruskem. Jak vidíte dopady na vztahy s Ruskem? Jak Kanaďané dnes očekávají i na základě už předešlých výroků pana Trumpa, ty byly nesmírně pro NATO škodlivé. Jak eh, čekáte, že se ten vývoj bude ubírat? A konkrétně, co se týče Ruska. Já jsem viděla v létě zprávu eh, kanadské spravodajské služby, která varovala před dopady hybridní eh, války ze strany Ruska na Kanadu. A co se týče kyberútoků, mohl byste nám k tomu něco také říci? A konečně eh, jedna oblast, kde si Kanada vedla výtečně a zasluhuje našeho obdivu, eh, a to je to, jak se Kanada vyrovnává s tou takzvanou uprchlickou krizí v porovnání s námi v Evropské unii. Kanada otevřela bezpečné a e, zákonné způsoby pro lidi, kteří jsou e, skutečnými žadateli o azyl. E, takže mají možnost legálně vstoupit do Kanady. Kanada vlastně ty lidi vytahuje z těch nebezpečných oblastí a o Kanadě je také známo, že má velice otevřenou politiku co se týče přistěhovalectví a poskytuje tak legální a bezpečné eh, cesty pro lidi, kteří chtějí přijít, žít a pracovat eh, v Kanadě. My to neděláme a tím pádem vlastně krmíme eh, pašeráky a pachatele obchodu s lidmi, o kterých říkáme, že pro ně chceme bojovat. Takže jestli byste nám mohl říci, jak to Kanada dělá. Děkuji, pan Štětina. Děkuji za slovo, paní před, předsedkyně. Eh, take, <laughs> Vemte si, prosím, excelence, sluchátka. Já jsem rád, excelence, že jste k nám zavítal. Já oceňuji vstřícnost Kanady v jednání s Evropskou unii, ať už je to CETA nebo dohoda o strategické spolupráci. Jsem rád, že i paní Gomeš se zmínila o vstřícnosti Kanady k uprchlíkům, ať už jsou odkudkoliv. Vy sám dobře víte, že v Kanadě žije i mnoho Čechů. Dokonce jeden z Čechů se stal i velvyslancem v České republice, myslím tím pana Oto Jelínek. Mluvilo se tady také o uprchlících z Ukrajiny. Zmínil jste číslo 1,5 milionu. Zajímavé je, že stejný počet eh, IDP, Internal Displaced People, uprchlíků uvnitř, eh, uvnitř Ukrajiny je také 1,5 milionu. A já se obávám, aby jakékoliv kataklizma, které může nastat na Ukrajině, nespůsobilo další příliv uprchlíků nejen do Evropské unie, ale i k vám. A v této souvislosti bych se chtěl zeptat, když už jste mluvil e, o sankcích, jestli někdo u vás v Kanadě, například váš premiér, uvažuje e, o tom, že neexistuje k mínským dohodám žádný plán B. Já jsem ještě nikde nenarazil na to, že by někdo vytyčil nějaký alternativní plán k minským dohodám, které, jak my všichni vidíme, nefungují. Oni prostě nejsou. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli náhodou u vás na severu za velikou louží nějaký takový plán nemáte. Děkuji. Thank you. Um... Děkuji. I já bych ráda přispěla k této debatě. Já si vzpomínám na dobu před, tuším, deseti lety, kdy eh, Polsko bilaterálně s Kanadou koordinovalo programy pro Ukrajinu a vím, jak obsáhlý přístup eh, byla Kanada schopná tehdy realizovat. Obě dvě naše země propagovaly již tehdy přidružení Kanady eh, k EU a jistě to bylo lepší než rozhodnutí učiněna ve Vilniusu. Bohužel to trvalo déle, ale doufám, že společně se nám podaří eh, Ukrajině pomoci dosáhnout pokroku eh, v tak potřebných reformách. Mám také, eh, vaše excelence, jednu otázku a ta se týká stanoviska Kanady k vývoji eh, v Arktidě. Jak, jak se díváte na evropský uh, návrh uh, integrované evropské politiky pro oblast Arktidy? Děkuji. Uh, myslím, že tolik tedy těch příspěvků od Eh, poslanců a čekáme tedy na vaše odpovědi. Eh, Děkuji, to byly výborné otázky. Zase se na ně pokusím zareagovat velmi stručně, eh, protože vím, že už je pozdě, ale chci říct si také, že si velmi vážím této diskuze, kdykoliv se na mě můžete obrátit bilaterálně, můžeme v tom pokračovat jindy než dnes večer, že čas už nás trochu tlačí. Nejprve chci poděkovat panu Gálerovi, děkuji vám za váš komentář. My často jednáme s Evropskou stranou, aby eh, mě velmi potěšilo, že jste říkal, že jsme skoro jako jeden z členských států Evropské unie a to také vedlo k tomu zavření dohody CETA. My si myslíme, že jsme společenstvím hodnot dohromady, možná, že ještě víc, jsme v podstatě jako rodina. Já vždycky říkám, že jsem se do Evropy zamiloval Eh, už eh, dávno a také eh, jsem se zamiloval do jedné Evropanky a potom jsem si je vzal. Máme teď dvě evropské děti a těch příběhů je, podobných příběhů je celá řada. A já si myslím, že tyto dohody vzájemné nejenom, že podpoří naše ekonomiky, ale myslím si, že také propojí naše občany a přinese to více příběhů, jako je ten můj. Takže já jsem to podepsání dohody CETA vítal Eh, vy jste se tam potom zmiňoval o Tunisku, to je také skvělý příklad relativního úspěchu, eh, který v tom regionu potřebujeme a my eh, budeme dělat všechno, co je v našich silách, abychom, aby to pokračovalo. Máme tam tu společnou misi, te, chceme dále pomáhat. Stejně tak, jak jsme potřebovali tyto příběhy úspěchu ve východní Evropě po pádu berlínské zdi, tak potřebujeme mít i podobné úspěchy v severní Africe a na Blízkém východě a Tunisko jeden z těch příkladů. Potom jste eh, se zmiňoval o eh, našem postoji k eh, Rusku a Ukrajině. Myslím si, že můžete počítat naším zásadovým postojem, s tím, že budeme pokračovat v naší politice. Ano, budeme dále pokračovat v diplomatickém dialogu s Ruskem, ale i tak ten náš postoj bude nadále velmi přísný. Eh, chceme mít eh, podobný postoj jako ostatní, jako jednotlivé členské státy EU, to je pro nás zásadní. Myslím, že chápeme vzájemně naše stanoviska, můžeme se od sebe vzájemně učit a společně eh, působit. Pokud budeme jednotní, tak budeme také silní a to je podle nás nejdůležitější. Aně Gomeš, chci poděkovat za její otázky, rád bych na ně odpověděl všechny. A my nevěříme bez divy, věříme v otevřenou společnost a otevřené trhy a Obecně jsme zemí, a to také vyšlo nebo s na CETA, my jsme už e, v 80. letech e, začali diskutovat e, o smlouvě volného obchodu s Amerikou, potom přišel podpis NAFTA, tam tehdy mnozí měli pochybnosti a myslím si, že nakonec se to všechno vyplatilo. Jsme země, která byla vždycky otevřená přistěhovalectví vždycky v dějinách, ale jsme také vždycky obchodníky, Víme, že musíme být otevření světu, abychom byli úspěšní ekonomicky a máme názory a postoje, které si myslím, že můžou přispět k míru eh, ve světě, co týče našeho vztahu eh, ke Spojeným státům. Tady máme velmi dobře eh, společně řízenou hranice. Od 2001 jsme vyvinuli společný systém řízení hranice tak, aby to nebránilo pohybu zboží a lidí, ale stejně tak se snažíme chránit naše, náš sociální model, naše veřejné služby, které jsou podobné těm evropským Eh, proto také můžeme vstoupit eh, do té zóny volného obchodu s Evropskou unii, přestože Evropská unie je mnohem větší, protože víme, že jsme schopni eh, ubránit ten model, který máme, protože je tak podobný tomu evropskému. Co se týče našeho vztahu ke Spojeným státům a jak se na to díváme, Spojené státy jsou pro nás nenahraditelným partnerem. To asi si všichni uvědomujeme. Dnes ten den možná vypadá trochu dramaticky, ale je, samozřejmě jsme dále připraveni eh, spolupracovat se Spojenými státy. Dnes náš premiér, podobně jako eh, premiéři dalších zemí, eh, vydal prohlášení o tom, že se těší na další spolupráci, máme spojené zájmy, spojené, pardon, společné zájmy a stejné, stejné hodnoty. Myslím, že další spolupráce je v zájmu nás všech. Určitě se nám podaří tu spolupráci i nadále udržet. Eh, nevím, jak se bude dále vyvíjet na to. Ale ještě k Rusku, k hybridní války, ano, to na, pro nás je znepokojivé, proto jsme také velmi rádi, že se na tom, o tom hovořilo na tom varšavském summitu NATO. Spolupráce v rámci NATO je zásadní. Náš eh, ministr obrany se k tomu také vyjádřil minulý týden a řekl, že Eh, jsme připraveni nasadit naše vojáky v Lotyšsku a chápeme, že určitě bude docházet dezinformační kampani, že bude propaganda zaměřená na místní obyvatele, to už předpokládáme a snažíme se proti tomu působit. Myslíme si, že bezpečnostní hrozby se postupně mění a to potom prověřuje odolnost našich institucí a naše odhodlání bránit základní hodnoty, o které se ty instituce opírají, ale my si myslíme, že naše instituce odolné jsou a jsou na to připravené a jsou eh, mnohem připravenější, než jsou instituce totalitních států. Hovoříme otevřeně o našich pohledech na věc, o, hovoříme otevřeně o našich postojích, vždycky jsme to tak dělali, vyžaduje se to také určitou strategickou trpělivost a já si myslím, že tu máme Nechce znít jako profesionální optimista, upřímně tomu věřím, že tomu tak je. Samozřejmě bych vám rád tady dal detailní prezentaci o našem eh, imigračním systému. To není možné, ale my jsme, stručně řečeno, otevřenou společností asi eh, přijímáme 1% naší celkové populace, více než 300 tisíce lidí k nám může každý rok přijít, eh, včetně uprchlíků. Máme velmi přísný systém eh, ochrany hranic, prověřujeme se, kdo k nám přichází z bezpečnostních, eh, kriminálních důvodů a dalších, ale stejně tak je to systém, a to jste říkala vy velmi výmluvně, založen na tom, že máme legální možnosti vstupu k nám. To znamená, že většina přestěhovaců, kteří do Kanady přicházejí, se během tří let stanou občany od příjezdu, protože my se postaráme o jejich integraci postaráme se o to, aby měli přístup na pracovní trh. My potřebujeme lidi, my jsme stát, máme velkou, velké území, nejsme moc, eh, nemáme moc hustou, eh, nemáme velkou hustotu obyvatelstva, potřebujeme další generaci, potřebujeme děti a eh, proto jsme také otevřenou společností a vítáme výhody, rozmanitosti a samozřejmě musíme pracovat tvrdě na tom, abychom vyřešili některé problémy, které s tím jsou spojeny. Většina Eh, našich eh, migrantů spadá do té ekonomické skupiny, eh, přicházejí spolu s rodinami, protože si myslíme, že úspěšná integrace také se odehrává v rámci rodiny. A potom asi menší část, 15 až 20 jsou uprchlíci, ti přijíždějí do Kanady, žádají o azyl. My máme zase postup pro vyřizování těch žádostí, ale snažíme se Eh, zaměřovat eh, na ty, kteří to skutečně potřebují, kteří jsou v těch táborech uprchlických v Jordánsku, v Libanonu a v Turecku. Jak víte, my jsme přislíbili, že jich přijmeme 30, eh, možná i bude více 40 tisíc tento rok. A je zajímavé, ten, ta míra úspěšnosti je poměrně vysoká. Uprchlíci sebou určitě přinášejí nějaká traumata mm, a Eh, problémy, ale když to srovnáte eh, s tím běžnými migranty, tak ty výsledky například ve vzdělávání a potom ten úspěšnost v jejich příjmech, ty eh, kolikrát přesahují rodilé Kanaďany. Takže to je úspěšné. Co se týče toho, jak se na to dívají evropské státy, tak tady teď probíhá řada experimentů, které jsou relativně podobné. Každý stát má trochu jiné podmínky. Kanada je velmi odlišná Na ohledek My neříkáme, že bychom měli být modelem pro zbytek Evropy, ale pokud o to máte zájem, tak vám eh, eh, můžeme nabídnout eh, naše poučení. My máme hodně různých občanských asociací, organizací, církví, které přijímají a jak se mentorují, dohlížejí na integraci těch příchozích. A vím, že řada zemí Británie, další země mají zájem o to zavést podobné programy, jako máte náš bodový systém, ty modré karty. Nám jde hlavně o to, abychom přilákali dovednosti, které potřebujeme v těch oblastech ekonomiky, které chceme rozvíjet. Eh, my chápeme, že lidé se pořád přesouvají, eh, pokud je to dobře řízené, pokud to je pod kontrolou, pokud se to odehrává transparentnosti, tak to může být prospěšné pro všechny. Takže to je diskuze, kterou my eh, vedeme rádi. A ještě chci říct si k tomu poslednímu summitu s Kanadou a Evropskou unii, před týdnem a půl. Tam bylo podepsáno prohlášení, kde jsme se zavázali k tomu, že budeme eh, rozšiřovat náš migrační dialog, eh, aby eh, se podobné programy dále rozvíjely jak u vás, tak u nás. Myslím si, že se můžeme vzájemně poučit. A rozhodně jsme museli také zohlednit to poučení z té migrační krize z loňského letošního roku. To, to jsou věci, na kterých se chceme dáme podívat. A teď přecházím k tomu, na co se ptal pan Štětina. Já jsem eh, eh, rád, že jste se zmínil o Otovi Jelinkovi, už je zpátky v Kanadě, nebo já vím, že pořád hm, pendluje mezi Českou republikou a Kanadou. Eh, když už je jednou někdo velvyslanec, tak je potom velvyslanec, velvyslancem navždy. V každém případě jste hovořil také, já jsem hovořil o Ukrajincích v Kanadě, zmiňoval jsem počet Kanaďanů, kteří mají ukrajinský původ, nebo jsou ukrajinského původu. 1,5 no, nebo 1,3 milionu ehm, jsou ukrajinského původu, ale jsou to už rodilí Kanaďané do značné míry, nejsou to ti současní uprchlíci, ale je to jenom jedna skupina. Ehm, máme také více než milion eh, Kanaďanů polského původu, je to součást eh, naší společnosti. A co se týče sankcí, my si eh, pevně myslíme, že musíme mít společný přístup, co se týče té minské dohody. Eh, ta dohoda není ideální, ale je to jediné, co máme. Eh, příprava plánu B, my jsme připraveni podpořit normandskou skupinu a úsilí OBSE, ale prozatím to je jediný rámec, ve kterém se můžeme pohybovat pro to, aby se snížilo krve pro lidi. Já vím, že tam ještě pořád zuří válka, lidé tam umírají, je to tragédie, ale Eh, stejně tak by to mohlo být i mnohem horší. A pokud je to jediný rámec, na kterém se ty strany shodly, tak eh, s tím musíme eh, pracovat a my jsme k tomu připraveni. A důležitá je hlavně jednota spojenců v tomto procesu, abychom měli jednotný postoj a to budeme se snažit aplikovat ve všech našich diskusí, jak s Evropskou unii, tak s jednotlivými státy. Paní předsedkyně, chtěl bych ještě zareagovat na vaše otázky. Jak víte, já jsem byl také velislancem v Polsku. E, tato část světa se mi moc líbí, zamiloval jsem se do Polska, já vítám jakoukoliv bilaterální spolupráci, probíhá na mnoha úrovních. Například, e, co se týče Ukrajiny, tak tady jsme e, spolupracovali s polskými úředníky, s polskými vojáky. Stejně tak vítáme všechny polské iniciativy, jako je Nadace pro demokracii. My bychom rádi, kdyby se ta spolupráce ještě rozšířila. A vy jste se ptala na arktickou oblast. My si vědomujeme, že klimatickými změnami a e, s postupným ekonomickým rozvojem této oblasti je tady lepší přístup do e, tohoto regionu, to si uvědomujeme, proto také e, zintenzivněme naše úsilí, snažíme se více komunikovat s místními obyvateli, abychom zohlednili jejich postoje k ochraně životního prostředí, k ekonomickému rozvoji severu Stejně tak jsme zavazáni dále pracovat v rámci Arktické rady. Chceme, aby se její členství brzy formalizovalo. To je velmi úspěšná organizace pro dialog o otázkách, které mm, s tím souvisejí. Vím, že eh, řada lidí hovoří o bezpečnosti v arktické oblasti. My tady teď žádné bezpotřední hrozby nevidíme, ale eh, jsme také arktickým národem a musíme ten vývoj sledovat, nejenom eh, v té naší části oblasti, ale v celé arktické oblasti, abychom mohli být připraveni na možné výzvy. To, co eh, teď vnímáme, je určité nepokojení z toho, aby všechno ta rozhodnutí, která jsou přijímána, zohledňovala zájmy místních obyvatel. Ale musíme se také uvědomit, že jsou tady velké příležitosti a při jejich využívání musíme spolupracovat eh, v praktických věcech, jako je například záchrana Eh, lodí třeba, pokud se dostanou do problému. To jsou teď eh, hlavní věci, které nás zajímají. Vítáme jakoukoliv diskusi o tom a víme, že v Evropě eh, je velký zájem o tyto otázky a také ten nedávný dokument my vítáme a myslíme si, že ta diskuze bude určitě pokračovat. Ještě jednou vám děkuji za celou tu diskuzi, omlouvám se, že jsem mluvil příliš dlouho, ale jsem velmi rád, že jsem tady dnes mohl vystoupit. Pro nás to bylo velkým potěšením. E, ctí, že jste tady dnes byl, že jste e, s námi hovořil z postoje e, tak blízkého spojence. Děkuji vám také za to přátelský, přátelskou atmosféru. To je pro dnešek všechno. Děkuji vám za to, že jste se zúčastnili prvního dne naší schůze. Sede, prosím, zítra začínáme v 9. Máme ještě pořád eh, důležité body na programu, které musíme probrat. Paní předkyně se omlouvá, není to v 9, ale v 9.30. Děkuji vám a hezký večer. Thank you.